colleagues. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Rád bych přivítal prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho na druhém monetárním dialogu roku 2016. Shodou okolností dnešní schůze probíhá stručně po rozhodnutí, v rámci kterého německý ústavní soud zamítl žalobu monetárnímu programu ECB. Vítáme, že tento německý soud potvrdil rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2015, kde se uvádí, že program OMT je v rámci mandátu ECB. To je velice dobrá zpráva. Na dnešní schůzi představí prezident Draghi perspektivu ECB k hospodářskému a monetárnímu rozvoji. Jak všichni víme, vzhledem k zvyšování eh, se rizika, snižující se dynamice v eurozóně. Na schůzi 10. března řídící rada ECB přijala důležitá rozhodnutí, která mají dále rozvolnit monetární pozice ECB, jednak v souvislosti s úrokovou sazbou, dále pak co se týká programu Quantitative Easing a měsíčních nákupů, dále eh, inkluze nákupčího programu korporátního sektoru a novou fázi programu Teltro, která má být, pokud vím, zahájena zítra. Tím má ECB usnadnit přístup k úvěrům a posílit tvorbu úvěrových produktů. Pan Draghi bude hovořit o efektivitě programu ECB a jejich dopadů na růst a investice. Pokud vím, bude se rovněž hovořit o možných negativních konsekvencích aktuální negativní úrokové sazby pro bankovní sektor. Musím říci, že mezi tou celou řadou studií, které jsme obdrželi při přípravě tohoto monetárního dialogu, se objevila jedna velice zajímavá analýza, která vypočítává úroveň investic Eh, tedy pokud by rozhodnutí ECB bylo bývalo bylo jiné, přičemž ta studie přisuzuje činnostem ECB na podporu investic velký význam. A eh, říká, že bez konvenčních a nekonvenčních politik ECB by investice v eurozóně poklesly. Rovněž je potřeba zohlednit tu celou komplexní řadu opatření, která mají být i spouštěči hospodářského, hospodářské obnovy. No a v neposlední řadě, jak všichni víme, pozítří proběhne ve, ve Velké Británii referendum o setrvání v Evropské unii. Všichni doufáme, že výsledek bude pozitivní, ale Každopádně evropské instituce a Evropská centrální banka jsou připraveni čelit jakémukoliv výsledku a řešit jakékoliv problémy týkající se možné nestability nebo destabilizace EU. Pane Dragi, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně výboru Ekon, dámy a pánové. Jsem vám vděčný za to, že zde mohu být a hovořit před vaším výborem na druhém slyšení v tomto roce. Prvně mi dovolte říci, že ECB bere na vědomí dnešní rozhodnutí Německého federálního ústavního soudu. Tento rozsudek potvrzuje rozsudek Soudního dvora Evropské unie, který dospěl k názoru, že program OMT je kompatibilní s právem Evropské unie a spadá do našeho mandátu. Ve svém dnešním projevu se vyjádřím k aktuálnímu stavu obnovy v eurozóně a k nedávným politickým opatřením přijatým e- Evropskou centrální bankou. Potom na žádost tohoto výboru se zaměřím na investiční výhled a zdůrazním zejména, proč je zapotřebí další činnost na podporu poptávky po investicích v eurozóně. Co se týká hospodářského vývoje, obnova v eurozóně nabrala na začátku tohoto roku setrvačnost. Očekáváme, že bude pokračovat stabilním, umírněným krokem vpřed za podpory solidní domácí poptávky a efektivního přijímání našich opatření monetární politiky a tím, jak budou tato opatření přecházet do reálné ekonomiky. Spotřebitelé nadále požívají relativně nízkých cen ropy a e, zlepšeného výhledu na zaměstnání. Podobně v oblasti investic se situace zlepšuje za podpory vyšších korporátních zisků a příznivých finančních podmínek. Do budoucna podle červnové prognózy eh, z června 2016 eurosystému pro eurozónu se očekává, že výroční HDP se zvýší o 1,6 za tento rok a o 1,7 v příštích dvou letech. Zároveň však eh, dynamika inflace v eurozóně zůstává poněkud potlačená. Prvotní míra inflace byla v květnu mírně pod nulou a očekává se, že v příštích měsících se rovněž bude pohybovat na velmi nízkých hodnotách. Nízká cena ropy i nadále funguje jako zpomalovač výroční inflace a zatím tlaky domácích cen, zejména v důsledku eh, růstu platů, rovněž zůstávají potlačené, což eh, vlastně reflektuje pomalé hospodářství. Podle prognózy Eurosystem by inflace měla ke konci roku 2016 opět začít o něco stoupat. Poté se očekává, že inflace stoupne až na 1,3 v roce 2017 a 1,6 v roce 2018. Podle toho jak se budou mobilizovat nevyužité prostředky tím, jak bude posilovat hospodářská obnova? Od začátku našich opatření, takzvaného credit easingu v červnu 2014, klesly úvěrovací míry bank pro firmy a domácnosti o zhruba 90 až a 80 základových bodů a dosáhly historického minima v dubnu 2016. Míra růstu bankových úvěrů v eurozóně korporacím se přehoupla nad nulu v roce 2015 a zároveň jiné zdroje externích financí, například eh, vydávání dluhopisů a eh, podílových listů nefinančními korporacemi, znamenalo lepší využití podmínek na trhu zlepšení korporátních zisků a vyšší návratnosti investic. Tento program pocitují zejména malé a střední podniky, které jsou z, ze značné míry závislé na úvěrech od bank. V našem nedávném průzkumu ohledně přístupu k financím pro podniky v eurozóně malé a střední podniky i nadále informovaly zlepšení svého přístupu k úvěrům a vyšší ochotu bank poskytovat úvěry za nižší úrokové sazby. Nové bankovní úvěry pro společnosti se stále více používají k financování investičních projektů. Další stimulanty pro monetární politiku nás ještě čekají. Na začátku tohoto měsíce jsme spustili naše, korp- naše nákupy korporátních dluhopisů, což je součást našeho eh, programu nákupu dluhopisů obecně. Tento program eh, začal velice hladce s velkými objemy nákupů. Od začátku roku 2016, a co je asi ještě výraznější, od oznámení programu nákupu korporátních dluhopisů, eh, což bylo v březnu, se výrazně zlepšily podmínky půjčování pro společnosti, které mají přímý přístup na trh s dluhopisy. Například eh, v první polovině roku 2016 se náklady na eh, tržní dluh pro eh, nefinanční korporace v eurozóně snížil o zhruba 75 základových bodů. Očekáváme, že více firm, včetně středně velkých firm, bude mít nadále možnost přistupovat k těmto zdrojům externích financí v blízké budoucnosti tím, jak se trh pro firemní dluh rozšíří a prohloubí. Zítra zahájíme první operace naší nové sady cílených dlouhodobějších refinančních operací, takzvané Teltro 2. Teltro 2 umožní bankám zajistit si dlouhodobé financování za velice příznivých podmínek, které mohou být tak nízké jako v podstatě sazby deposit facility což dále usnadní, respektive sníží náklady na půjčování si soukromému sektoru a poskytne to dodate, dodatečný impuls pro tvorbu nových úvěrů. Celkově vzato jsou naše opatření naprosto zásadní při jaksi posílení základy, základu hospodářské obnovy a tím zajištění podmínek pro to, aby inflace mohla stoupat na úrovně blíže plus dvěma procentům a to v nepříliš dalekém horizontu. Tato opatření pak dále podporují obnovu spotřeby trval, eh, trvanlivého zboží, kterou zaznamenáváme od roku 2014 a konečně se začínají objevovat, odrážet také v robustnějším obnově investic do jiných oblastí, než je pouze stavebnictví. Bez naší e, stimulace těmito politickými opatřeními růst i inflace by byly ještě daleko nižší. Zejména náš březnový balíček e, pomohl bojovat proti downside rizikům hospodářských výhledů pro eurozónu. Dodatečná pobídka pak přijde v důsledku opatření, která jsou v současné chvíli v rané fázi implementace. Zároveň však e, zůstává poměrně vysoká nejistota a rizika hospodářského poklesu jsou stále významná vzhledem i k nadále velice křehké situaci globální ekonomiky a vzhledem ke geopolitickému vývoji. Vývoj Výhledu stability cen budeme, close, eh, budeme sledovat velice pečlivě a jsme připraveni jednat eh, za pomoci všech nástrojů, které máme k dispozici v rámci našeho mandátu, pokud to bude nutné, abychom splnili naše cíle. Zejména je Evropská centrální banka připravena na všechny eventuality, eh, v, které mohou následovat po referendu ve Velké Británii. Dovolte mi vyjádřit se pár slovy k investicím v, euro, v eurozóně. Po eh, příkrém poklesu během finanční krize v roce 2008 a pak eh, po poklesu během eh, krize státních dluhů se teď reálné investice v eurozóně začínají zotavovat. Zejména oblast investice do biznisu zažívá vítanou obnovu, a to už od roku 2013. Přičemž investice, veřejné investice a investice do bydlení se už stabilizují. Bez ohledu na tyto pozitivní trendy eh, jsou stávající úrovně investic neuspokojivé. Úroveň celkových reálných investic v eurozóně zůstává více než 10 pod předkrizovou úrovní. A tím pádem je zapotřebí provést další kroky, včetně kroků na úrovni EU. Investiční plán pro Evropu je jedním z takových vítaných příkladů. My bychom podpořili jeho prodloužení i po roce 2018. Ale úspěch stávajícího plánu rovněž spočívá na jeho kapacitě zlepšovat investiční prostředí, a to jak na evropské, tak na národní úrovni. Pouze reformy, na, pouze reformy v této oblasti mohou zaručit dlouhodobé účinky. Na úrovni EU, a zde hraje velice důležitou roli Evropský parlament jako kolegislátor, bychom měli dále prohlubovat jednotný trh, zejména v oblastech energetiky, dopravy a digitálního hospodářství. Rovněž bychom měli plně využít potenciál stávající legislativy o jednotném trhu tím, že zajistíme její kompletní a konsistentní vymáhání. Posílení evropského rozměru, vymáhání regulací by pomohlo umenšit komplexnost, posílilo by to rovné podmínky pro všechny a snížilo by to fragmentaci trhu s produkty. Kromě toho bychom měli začít rozhodně jednat tak, abychom zvýšili efektivitu směrování úspor do produktivních investic. Bankovní unie, včetně Evropské centrální banky v rámci své mikro- a makroprudenční role, hraje velice důležitou roli v tom, aby zajistili, že bankovní trhy efektivně alokují zdroje nejproduktivnějším investičním příležitostem, a to napříč celou eurozónou. Postup v oblasti Unie kapitálových trhů je rovněž zásadní pro to, abychom vyvinuli efektivní příznivé prostředí pro produktivní investice v EU pomůže s diverzifikací zdrojů financování, které jsou zapotřebí na pobídku investic, zejména pro malé a střední podniky a dlouhodobé projekty, tím, že bude doplňovat financování ze strany bank hlubšími a rozvinutějšími kapitálovými trhy. Legislativní akty týkající se jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace, o kterých v současné době jednáte v parlamentu, jsou hmatatelné příklady toho, jak může legislativa na úrovni EU rozšířit možnosti financování pro společnosti v EU, posílit přeshraniční investice a de facto tak míti pozitivní dopad na investiční výhled v EU. Na národní úrovni musí být dále prováděny reformy na zlepšení eh, rámce pro firmy, jejich podmínky a redukci regulatorních a administrativních úzkých míst. Jedná se o celý institucionální rámec. Eh, to je to, co pomáhá přerodit finanční zdroje do produktivních investic, což pak zvyšuje produktivitu a ve finále vytváří nová pracovní místa neefektivní systémy veřejných zakázek, daňové systémy, justiční systémy a insolvenční rámce, což jsou věci, které byly identifikovány v některých členských státech, je potřeba přepracovat. Specifická doporučení pro jednotlivé členské státy mohou sloužit jako velice silný nástroj pro identifikaci a odstraňování překážek pro investice v jednotlivých zemích. Kromě toho, ty země, kde to veřejné finance umožňují, by měly podniknout veřejné investice v oblastech, které podporují další růst. Co se týká ostatních států, dovolte mi zmínit, že dlouhodobé výhody investic makroekonomické politiky orientované na stabilitu jsou rovněž velice důležité. Nakonec, eh, investoři rovněž potřebují jistotu, co se týká hospodářského a institucionálního prostředí, ve kterém fungují. To je jeden z důvodů, proč téměř před rokem zpráva pěti předsedů nastínila plán posílení Evropské hospodářské a monetární unie. Dovolte mi říci pár slov na závěr. Ve výhledu očekáváme, že hospodářská obnova bude probíhat umírněnou, ale stálou formou. Nicméně, aby tato obnova byla konsolidovatelná, měli bychom se nyní soustředit na Eh, důraznou politickou činnost tak, abychom zlepšili prostředí pro biznis, podpořili investice a zvýšili produktivitu. Plnění těchto cílů nejenže vytvoří podmínky pro zrychlení inflace, tak aby se tato navrátila na úrovně pod, ale blízko 2%, ale rovněž to bude významným příspěvkem k tomu, aby se zlepšil životní standard všech obyvatel Evropy. Občané i trhy potřebují mít jistotu v tom, že my jsme schopni čelit výzvám, kterým všichni společně celíme, čelíme. Musíme se zaměřit na to, aby náš domov Evropa byla silnější. Děkuji vám za pozornost, jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Děkuji za vaše úvodní vystoupení. A děkuji za to, že jste nabídl tak komplexní posouzení politik, které směřují na posílení míry investic. Teď už předávám slovo poslancům. Jako první vystoupí místo předseda Pavlo Zalba. Prosím, děkuji. Pane předsedo, vážený pane předsedo Dragi, děkuji vám za vaše úvodní vystoupení. Já mám tři dotazy. Za prvé, Týká se to Brexitu. Vy jste zmínil při různých příležitostech eh, veškeré nástroje, které máte v této souvislosti k dispozici jako Evropská centrální banka. Ale já se chci zeptat, eh, když se vezmeme tedy možnosti, které se nabízejí ECB a doufejme, že nedojde k eh, k Brexitu, k odchodu Velké Británie, protože tomu se všichni chceme vyhnout tak myslíte si, že by stačila intervence ECB, nebo co dalšího by bylo potřeba udělat po případném odchodu Velké Británie? A další otázka, ta se týká eh, rozsudku eh, německého soudu. Nutnost monitorovat eh, případný program OMT ze strany německé vlády a parlamentu. Myslíte si, že tento rozsudek bude mít nějaký přímý okamžitý dopad? A třetí moje otázka se týká toho, že centrální banky nesou obrovskou zátěž v souvislosti s obnovením a ozdravením našich hospodářství. Pochopitelně, že některé mm, členské státy nejdou až do takových reform, jako bychom si přáli, ale na co se chci zeptat? Myslíte si, že monetární politika, kterou provádíte, myslíte, že má dostatečné dopady na vlády eh, a členské státy eurozóny a kdyby všechny eh, státy eurozóny provedly řádné reformy, myslíte si, že by ECB měla větší manévrovací prostor pro svou monetární politiku? Děkuji. Děkuji. K vaší první otázce. Musím říci, že se těžko předpovídá, jaký dopad budou mít eh, různé eh, dimenze výsledků hlasování ve Velké Británii na trhy a ekonomiky v eurozóně. Také by bylo poměrně obtížné hm, spekulovat o konkrétním výsledku hlasování. Takže my se spíše snažíme připravit se tak, abychom byli připraveni reagovat na jakoukoliv eventualitu. Takže v tuto chvíli opravdu nemohu být přesnější. A myslím, že mohu říci, že přípravu jsme provedli důkladně. K vaší druhé otázce bych jenom uvedl, že program OMT eh, udržuje jednotnost monetární politiky v eurozóně. A my jsme vždy eh, říkali, že by mělo být eh, zajištění cenové stability v mandátu ECB. To bylo původně potvrzeno Evropským soudním dvorem a Eh, dnes ústavním soudem v Německu a my rozhodnutí soudu bereme na vědomí. Třetí věc, eh, ta se týká reform a monetárních politik. To byl tedy váš třetí dotaz. Monetární politika má zajišťovat, aby došlo eh, k cyklickému ozdravení a obnově a ono k tomu již dochází a zda se toto přerodí do strukturálního ozdravení, tak samozřejmě, že ne, bez toho, aniž by proběhly také strukturální reformy. A druhá věc, to už jsem říkal mnohokrát, že za eh, současné monetární a inflační situace eh, doufáme, že se inflační míra vrátí do úrovně blízké dvou procentům. Nicméně rychlost, eh, s jakou to nastane, ta se bude měnit podle toho, zda budou či nebudou probíhat strukturální reformy. A pochopitelně by to byl proces rychlejší a méně bolestní, kdyby k něm došlo. Některé strukturální reformy již v některých státech probíhají, nicméně je potřeba na tom zapracovat více. Děkuji. Děkuji vám. Nyní Pervánč Perez. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, co jste dnes řekl a také za to, že jste ještě jednou zdůraznil potřebu investic v Evropě, což podle mne odráží i to, co jste zde řekl před několika dny v Bruselu během ekonomického fóra. Tehdy jste řekl, že chcete jasně konstatovat, že je nutné, abychom opět obnovili důvěru a také transparentnost v rámci institucionální struktury eurozóny. Víme, že je to momentálně nedostatečné, ne nehotové, takže potřebujeme nutně potroky, což souvisí samozřejmě také s možnými dopady na investice. Mám dvě otázky. Za prvé, jste to uvedl, jste jedním ze spolutvůrců zprávy, pěti předsedů, kde se uvádí hypotéza, že by měl existovat rozpočet pro eurozónu. My sami právě vypracováváme zprávu o tomto tématu, která hovoří o tom, že by bylo vhodné, aby něco podobného pro eurozónu bylo vytvořeno. Jak si představujete ty jednotlivé konkrétní fáze, ty budoucí etapy, které by vedly k vytvoření něčeho takového nezávisle na referendu ve Spojeném království? A další otázka. Momentálně se pracuje také na prodloužení takzvaného Junckerova plánu. A já se ptám, co můžeme zmobilizovat na evropské úrovni? Jednak tedy budeme mít pokračování zprávy pěti předsedů, ale na druhé straně si myslím, že Junckerův plán musí být konkrétní součástí důležitého souboru nástrojů. Vy jste tady uváděl jeden příklad a pokud bychom z něj vycházeli a e, rozváděli to dále, neměli bychom také Eh, jistě, eh, jak si to skorigovat v tom smyslu, aby veřejné investice tam byly zdůrazněny více, tak abychom měli lepší pákový efekt a také, aby se snížila ta úroveň rizika, která je navrhovaná, která vede k tomu, že velice výnosné investice jsou pak tedy zatím ještě upřednostňovány na úkor investic, které prostě nemohou být natolik výnosné, ale které Evropská unie nutně potřebuje také proto, aby se nastartovala ekonomika. Děkuji. Thank you. Děkuji. Tak vaší první otázce. Eh, vy sami jste už mnohokrát říkali, že měnová unie ještě není hotová, není dokončena a tím pádem je také velice křehká, což znamená, že je zároveň velice zranitelná vůči otřesům a občané členských států možná budou muset zaplatit vyšší cenu za to, že patří do měnové unie a za to, že unie bude jednoho dne dokončena. A je několik způsobů, jak by měnová unie měla být dokončena. Jedním ze způsobů je zvýšit její odolnost. Jinou cestou je posílit mobilitu pracovníků nebo navýšit eh, finanční, sdílení finančního rizika nebo dokončit unii kapitálových trhů a další alternativou je vytvořit mechanismus pro absorpci otřesů, podobně jako je Eh, ten mechanismus, o kterém hovoří zpráva pěti předsedů. Nicméně co je důležité? Především nepřetížit fiskální politiku, protože při vstupu do finanční krize jsme si povšimli, kolik členských států, kolik eh, zemí eh, bylo v takové fiskální a rozpočtové situaci, že jim to vlastně bránilo v tom využít jakýchkoliv fiskálních nástrojů pro řešení krize. Žádné nástroje pro řešení krize k dispozici neměli a bylo to způsobeno tím, že přetížili fiskální politiku v předchozích letech a nebo čistě proto, že se dopustili řady politických chyb v letech, které krize předcházely. Takže co je eh, důležité, je, aby fiskální politika byla odelnější, není eh, dobré ji přetěžovat. A pak je potřeba také řešit asymetrické otřesy. To znamená, že potřeba mít nějaký mechanismus pro absorpci otřesu. A myslím si, že přesně toto je nutné proto, abychom Evropskou měnovou unii dokončili. A zde je třeba mít na paměti, že pokud eh, si přejeme ten mechanismus eh, absorpce eh, otřesu zavést, je potřeba nejprve vytvořit důvěru mezi členskými státy a tu vytvoříme tak, eh, že začne fungovat solidarita a zároveň s ní také příslušná odpovědnost. A to bude možné jenom eh, tehdy, pokud eh, splníme určitá důležit, určité důležité požadavky na chování členských států, jednak dodržování pravidel a druhou věcí je konvergence. budeme mít ještě eh, řadu příležitostí v diskuzi se touto věcí hlouběji zabývat, ale teď jsem pouze nastínil souvislosti mezi jednotlivými jevy nad rámec nějaké technokratické reakce, eh, pokud jde o posílení monetární unie. Nicméně, jedná se o jedinou cestu ku předu. Já si myslím, že když se podíváme na nedávné zkušenosti, tak vidíme, že tady je určitě Tý důvod k optimismu, protože aniž bychom nutně museli tvořit nové instituce, přesto vznikly zdroje a prostředky pro to, abychom se vypořádali se společnými potřebami. Příkladem je vyřešení vnitřní a vnější bezpečnosti, anebo takovým jiným příkladem, s nímž se budeme potkávat asi více spíše v budoucnu, je otázka obrany. To je tedy jiná cesta. Je to jiná cesta, než jenom tvořit nové instituce a svěřovat jim nové úkoly. Členové monetární unie spojili své prostředky a zdroje proto, aby vyřešili společné potřeby a výzvy, eh, které ze své povahy nemohly být řešeny individuálně jednotlivými zeměmi. Vaše druhá otázka se týká investic a pokud jsem to dobře pochopil, a já už jsem o tom mnohokrát mluvil, nutnost eh, vyšších veřejných investic je skutečně eh, eh, vysoká. Když vidíme, k čemu došlo během finanční krize, když se vezmeme tlaky na finanční trhy, opatření, které podnikly členské státy, rozpočtovou konsolidaci, ke které došlo, a to za extrémního tlaku, bylo zjevné, že členské státy šly často cestou škrtů a navyšování eh, daní. Škrtů zejména v oblasti veřejných investic. A je velice důležité teď obnovit důvěru ve veřejné investice a já jsem o tom hovořil ve svém úvodním vystoupení, že jsme stále 10% pod eh, úrovní v době před krize a ta také nebyla nějak historicky eh, vysoká. Veřejné investice byly seškrtány opakovaně již předtím a v mnoha českých, eh, mnoha členských státech opravdu nebyly nejvyšší už před krizí. Přesto je nyní velice důležité počínat si selektivně, pokud jde o rozhodování o veřejných investicích. Je potřeba soustředit se na vzdělávání, výzkum, lidský kapitál, na digitální agendu, spíše než eh, na prostou infrastrukturu. Takže velice dobře, eh, Eh, že Junckerův plán klade důraz eh, na tyto záležitosti. Na druhé straně eh, nesmíme zapomínat na to, že ten proces je dlouhodobý, nepřináší bezprostřední výsledky. Důležité je samozřejmě se změnami začít, začít je promítat do rozpočtu, ale ten proces celý je spíše pomalý a určitě půjde až do období po roce 2018. Děkuji. Děkuji. Pan Lerner. Kýtos, herra puheenjohtaja. Děkuji. Zdá se, že je zde určitý rozpor mezi eh, oficiálním inflačním cílem intervencí ECB a eh, celkovým stavem hospodářství. Jak víme, tak vy jste vysvětloval tu úroveň eh, inflačního cíle pod dvěmi, dvěma procenty tím, že mírná inflace vede k ekonomické činnosti a následně také eh, k tomu, aby eh, pokles se spotřebitelských cen dále nepoškozoval ekonomickou aktivitu. Pokud jsou, činy, pokud jsou ceny příliš nízké, respektive inflace příliš nízká, nepodporuje to spotřebu. Například finská banka uvádí, že finské hospodářství se ozdravuje, zejména díky růstu spotřebitelské poptávky, poptávky ze strany domácností, což je něco jiného než to, k čemu eh, dochází v jiných eh, státech, to znamená Eh, zvyšování spotřebitelské poptávky eh, úvěrováním. A teď eh, moje otázka. Hm, nemyslíte si, že by měla centrální banka revidovat inflační cíl? Byť je velice dobře, že vidíme růst spotřebitelské poptávky, ale já si myslím, že je totiž tady riziko, že politika centrální banky povede k příliš velkému uvěrování. Jak tedy vnímáte tyto současné tendence? Děkuji. Děkuji vám. Jak už jsem říkala předtím, růst pokračuje trvalým, byť mírným tempem a my máme zkušenosti z nedávných let a to takové, že růst je hnán zejména silnou domácí poptávkou, především tedy spotřebou a nedávnými investicemi. Investice podniků, firm jsou hlavním eh, hlavní hebnou silou ekonomického růstu v prvním čtvrtletí roku 2015. A my se domníváme, že je tomu proto, že naše monetární politika je účinná a že prošla eh, určitým akomodačním eh, stanoviskem od roku 2014 Naše politika byla také podpořena nízkými cenami ropy, ale jak už jsem řekl předtím, má to pochopitelně i určitá rizika eh, propadu. Zda tato planetární politika eh, povede k nadměrnému úvěrování, zatím toho nejsme svědky. Vidíme, že úvěrové toky eh, opět nabraly na síle, konstantně rostou už zhruba tři roky ale míla, míra růstu je opravdu spíše eh, nízká a nevidíme žádný důkaz toho, že by docházelo k nadměrnému uvěrování nebo dokonce na nadměrnému využívání pákového efektu. My samozřejmě neustále situaci monitorujeme, protože jsme se velice dobře vědomi toho, že finanční eh, rizika a rizika pro finanční stabilitu je potřeba řešit eh, eh, v prvotní fázi. Děkuji. Děkuji vám, pan Ramon Tremosa. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane předsedo, vítejte v Evropském parlamentu. Já mám na vás tři otázky. Za prvé, na poslední tiskové konferenci jste uvedl, že finanční podmínky v eurozóně se zpřísnily v únoru, což vedlo k tomu, že musela ECB podniknout v březnu určité kroky. A zdá se, že zpřísnění finančních podmínek pokračuje až do posava. Tak se chci zeptat, zda vás to nějak znepokojuje, za to může mít negativní dopad na ekonomické podmínky v eurozóně. Druhá otázka po krizi některé členské státy ještě stále mají velice eh, vysoký veřejný deficit. Myslí si ECB, že pravidla by se měla uplatňovat stejným způsobem na všechny členské státy, nejenom na menší členské státy? A poslední, třetí otázka, ačkoliv politika ECB pomohla, podpořit eh, růst úvěrování v eurozóně. Investice stále ještě jsou spíše nízké. Tak se ptám, zda zvážíte větší eh, zacílení eh, vašeho programu nákupu dluhobyců či případně jiných aktiv, abyste podpořili veřejné a soukromé investice. Děkuji vám. Děkuji. Ano, je tomu tak, že finanční podmínky, eh, omlouvám se, říká pan předseda. Takže finanční podmínky se zpřísnily vlastně už od ledna. A poté po delší období docházelo k určité volatilitě a nyní eh, se volatilita snížila A my jsme na tuto situaci reagovali naším březnovým balíčkem. Takže když se na to podíváme nyní zpětně, tak jsme eh, vlastně ty mm, plné eh, dopady březnového balíčku nechali plně se rozvinout eh, v evropské ekonomice a soustředili jsme se na implementaci jak už jsem předtím říkal, ještě stále musíme s implementací pokračovat. Konkrétně v tom budeme pokračovat i zítra v rámci druhé operace Teltro. A budeme se soustředit také na to, jaké dopady budou mít naše dřívější opatření, která jsme schválila, které jsme schválili již v minulosti. ale my stále velice pečlivě trhy monitorujeme a kdyby mělo dojít k nějakému nežádoucímu zpřísňování finančních podmínek, které by mohly eh, upravit a pozměnit náš střednědobý výhled, pokud jde o inflaci, tak bychom samozřejmě intervenovali všemi nástroji, které máme. Vaše druhá otázka se, se týká deficitu, toho, že některé členské státy stále vykazují vysoké deficity. ECB vždy říkala, že je potřeba uplatňovat pravidla eh, vůči všem státům a to konstantně a zavčasu. Je totiž eh, potřeba, aby tady panovala důvěra v, uplatno, v uplatňování pravidel a my eh, se nějak od tohoto argumentu neodchylujeme a pokud jsou zde nějaké právní nejasnosti, pokud jde o provádění pravidel, tak je potřeba tyto nejasnosti vysvětlit. Třetí vaše otázka. A já už jsem o tom eh, trochu mluvil. I, myslím, naznač, se týkala investic. Investice začínají růst. Eh, rostou sice mírným tempem, ale rostou. Následují růst, eh, silný růst spotřeby a potvrzuje to eh, to, že rostou spotřebitelské výdaje, tak jak jsme toho byli svědky v posledních měsících. Marisa Mateas nyní. Děkuji. Pane Draghi, za to, že jste zavítal na náš výbor a vrátím se k otázce investic a to proto, že si myslím, že jedna ze zásadních otázek v tomto dialogu je to, abychom pochopili, proč monetární expanzionistická politika ECB nepodporuje nárůst investic v té míře, jak by to bylo vhodné, jak bychom to mohli očekávat. Myslím si, a já jsem velice pozorně naspěchla, naslouchala všem příspěvkům eh, a musím říct, že mě to pozitivně překvapilo, ten pluralismus těch analýz, které byly v těch veškerých příspěvcích. A je tady takový soubor otázek v těchto textech, které ovšem neúplně souvisí s realitou, kterou nám hlásí podniky z různých evropských zemí a také ani z těch anket, které se provádí o, okolo investic, což se provádí sami podnikatele. A chci říct, že ty faktory, které tady zdůrazňují podnikatele, jsou systematicky takové, které souvisí s ekonomickou situací a zejména s dynamikou poptávky a má to velice malou souvislost s podmínkami financování. Takže já chci říct, že i toto tedy má velký vliv na investice a proto nechápu určitou věc. Je tady taková nerovnost mezi tím, co jsme dostali, ty příspěvky, ty texty, a tím, co bylo ve, vašem, ve vaší přednášce a také mezi tím, co skutečně činí ECB jako politiku. My potřebujeme takovou politiku, která, nám, eh, která vsadí na dynamizaci spotřeby a zejména na veřejné investice, neboť veřejné investice ze střednědobého hlediska a někdy i z krátkodobého hlediska mají velice zásadní dopad a mají efekty, které jsou velice eh, blahodné dokonce i v rámci eh, veřejných rozpočtů. Já to vidím eh, například v mé vlasti v Portugalsku, kde tady máme takovou mírnou změnu politiky úspor a už vidíme, jaký to má dopad, že o dva procentní body se nám snížil deficit v prvním trimestru 2016. Takže, pane Draghi, otázky. Vy jste hovořil o tom, jak je důležité, abychom obnovili veřejné investice, ale ty dokumenty, které máme, které jsme dostali jako podklad pro tuto schůzi říkají to tež, ale na druhou stranu jste řekl, že strukturální reformy a politika ECB prostě nejsou úspěšné právě v tom, co jste tady představil. A tak bych byl rád, kdybyste nám nějakou velice přímým způsobem, otevřeným, tedy vysvětlil, jak konkrétně chcete podpořit veřejné investice, když tedy e, ty strukturální reformy zdá se, jako nejsou tak úspěšné, jak se předpokládalo. tak eh, já bych eh, to nastínil, jak ta situace vypadá až do posavat. Eh, já jsem říkal, že spotřebitelé vytěžili z poměrně nízkých cen ropy, že i investice se začínají sbírat, rostou zisky firem a celkově finanční podmínky jsou příhodné. Pak konkrétně k investicím jsem říkal, že po třesech po finanční krizi v roce 2008 a dalšímu poklesu e, v rámci e, krize státní zadluženosti začínají zase investice v eurozóně růst, e, zejména jde o investice podniků u kterých dochází k oživení od roku 2013 a že také veřejné investice, investice do bydlení, které do té doby klesaly, se začaly stabilizovat. Nicméně navzdory těmto pozitivním tendencím, pokud jde o investice, celková situace je spíše neuspokojivá, protože je pořád ještě pod je více než 10 pod eh, předkrizovou úrovní. Takže naše monetární politika tím samozřejmě dočena byla. Lepší finanční podmínky se snažíme využívat a, a důsledkem toho je růst investic. Ale neříkám, že je dostatečný, určitě dostatečný není. Veřejné investice by určitě eh, mohly růst eh, více a protože tomu nahrávají celkové okolnosti. Ale ještě než přejdu k veřejným investicím, bych chtěla říci, že my teď tady hovoříme průměrně o stavu eurozóny. To znamená, že jsou tady části eurozóny, kde ještě investice více zaostávají. Na druhé straně jsou zde regiony, kde naopak eh, investice rostou mnohem rychleji. Investice a oživení investic jehož nejsme svědkem nějak obecně po celém světě. Nicméně v našem případě je jasné, že ty investice a to oživení potřebuje nějaký čas. Protože eh, skutečné rozhodování o investicích také potřebuje svůj čas, dobré načasování, vznik určitých eh, podmínek, eh, příhodných podmínek. Například musí dojít k posílení jistoty, aby začaly růst i investice. Takže my jsme spokojeni tím oživením, to ano, ale chceme, aby oživení rostlo více. Pochopitelně, že eh, situace by zlepšily vyšší veřejné investice, to už jsem vysvětloval předtím ale může se členský stát rozhodnout o navýšení veřejných investic jen tak. Samozřejmě, že země, které k tomu mají fiskální prostor, tak mohou. Ty země, které nemají fiskální prostor, musí uvažovat o složení svého rozpočtu, musí například eh, snížit státní výdaje a, na, a pak mohou navýšit veřejné investice. A Mm, čím více se věnujeme této problematice, tím více vidíme, že složení rozpočtu je v této souvislosti stejně důležité jako e, velikost rozpočtu, zejména v případě zemí, které mají vyšší zadluženost anebo e, mají omezený přístup k trhu. Pro ně je velice důležité, aby upravili složení rozpočtu tak, aby veřejné investice v oblastech, o kterých jsem se zmiňoval e, předtím, narostly. Děkuji. Nyní Filip Lambert. Vítejte, pane předsedo. Tři rychlé otázky. ELA. To byla výsada národních centrálních bank a odpovídá to tomu, že dozor do té doby byl národní, což ovšem nyní už ten případ, takže změníme právní rámec a Teltro 2 Kondicionalita či podmínky pro vstup do Teltro 2 eh, již neplatí, tedy pokud jde o financování reálné ekonomiky. Teď ještě k Teltro 2, abych to zopakoval. Byly tam stanoveny podmínky pro vstup do programu, kde bylo nastaveno, že přístup eh, tam je v okamžiku, kdy chcete navýšit uvěrování reálné ekonomiky. Ale myslím, že v Teltro, tu, eh, Teltro 2 už tato vstupní podmínka neplatí a jinak chci navázat na to, co jste řekl, když jste hovořil o život schopnosti eura. Vy jste říkal, že potřebujeme eh, zlepšit konvergenci. S tím souhlasím, ale když se podívám například na země, jako je Itálie, kterou znáte velice dobře, tak eh, po 150 letech eh, od sjednocení těžko můžete říci, že máte homogenní ekonomické podmínky napříč zemí a stejnou ekonomickou schopnost. V případě eh, Německa po znovu sjednocení Německa vidíme obrovské eh, rozdíly v ekonomických podmínkách a aktivitě. Takže samozřejmě souhlasím s tím, že potřebujeme větší konvergence. ale když se na to podívám z hlediska politického časového, tak mám pocit, že to může eh, trvat roky a roky. Děkuji. Tak eh, k ELA, naše první otázka. Já myslím, že zdravý rozum velí eh, počínat si tak, jak jste naznačil vy. My se tomu také věnujeme, ale není to jednoduché rozhodování, protože jde o další přesun kompetencí z národních vnitrostátních úřadů směrem k Evropské centrální bance. A jde o kompetence, které jsou často používány především v zátěžovém období. Jsou to tedy kompetence velice citlivé. I e, rada už to projednávala, vedli jsme o tom společně diskuze a uvažovali jsme o tom, ale nemám v tuto chvíli nic konkrétního, co bych vám mohu, mohl k tomu blíže říci. Pokud jde o Teltro 2, tak eh, úplně ne, s tím nesouhlasím. Ty eh, podmínky pro využití tam jsou nastavené. A třetí vaše otázka, to je věc velice důležitá. Konvergence. Ono jde také o otázku míry konvergence a jejího rozsahu, ale samozřejmě, že ta konvergence nějakou dobu trvá. A by jsem řekl, že konvergence potřebuje být založena na důvěře, tak eh, vy zároveň vidíte, že tady existuje jasná snaha konvergence dosáhnout a v případě jednotlivých členských států to znamená, že musí podniknout určité klíčové reformy v důležitých oblastech a opravdu se vynasnažit na těch reformách zapracovat, tak, eh, aby eh, se skutečně stalo eh, to reformní úsilí nedílnou součástí jejich politik. A já nepopírám, že ty příklady, které jste zmínil vy, dokládají, že taková konvergence může trvat skutečně velmi dlouhou dobu. Ale pokud monetární unie není Eh, unii transferu, tak potřebuje tu konvergenci jako svou nedílnou součást, protože jinak byste tady měli eh, trvalé dlužníky a trvalé věřitele na straně druhé. Takže jde o to dosáhnout toho, že některé státy někdy budou dlužníky, někdy budou věřiteli. Ale ano, je to cíl těžko, obtížně dosažitelný a rozhodně se nám ho nepodaří dosáhnout za krátko, ale myslím, že v reálném horizontu budeme svědky toho, že se budou státy maximálně snažit cíle dosáhnout. Marko Valli. Děkuji, Marko Valli. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vás se poděkovat panu prezidentovi Mario Draghi za jeho slova. Vyslovil některé věci, se kterými mohu plně souhlasit, například veřejné investice, pokud bychom to dokázali do výzkumu, vývoje, inovací, do energetické změny. To by bylo vynikající, kdyby se to podařilo. Já jsem viděla ty projekty, které například EFSI byl, eh, přija, eh, bude provádět v Itálii, které byly akceptovány, ale to nejsou příliš udržitelné infrastrukturní záměry. Ale nyní má otázka, Nejdříve ta cestovní mapa, ta zpráva pěti předsedů. Musíme tedy již nyní nalézt dohodu ke společnému zajištění vkladu. Já se ptám, jakou roli bude hrát ECB v rámci tohoto záručního systému ve Federal Reserve USA. Ručí jistou částkou asi do výše 250 tisíc dolarů a ECB může ručit pouze do výše 100 tisíc eh, dolarů. Můžete to nějakým způsobem vysvětlit? Možná by bylo vhodné nalézt nějaký dobrý kompromis. Ano, vážení rizika, jistě, ale bylo by také možné například říci, že jisté v evropské banky mají vysokou míru v exkluzice v jiných oblastech, v určitých oblastech a to odpovídajícím způsobem upravit. A nyní Rozpočet eurozóny. Jak by podle vás měl být financován? Vedou se o tom jisté spory mezi výbory, diskutujeme o tom právě. A já bych rád věděl, co si o tom myslíte vy. Jak by měl být financován společný rozpočet eurozóny? Pokud bychom měli mít skutečnou měnovou unii a jsme na cestě k ní, tak je je třeba si uvědomit, že některé země mají podhodnocenou měnu a pak kde jsou e, země, které mají velké přebytky, takže některé země prostě nedodržují evropská pravidla, musí nějakým způsobem řešit ty šoky. Měla by se to tady nějakým způsobem vyvažovat, alespoň teoreticky by to mělo takto fungovat. Jestli souhlasíte s tím, nebo si o tom myslíte něco jiného? Děkuji. K tomu druhému v podstatě nemůžu říct vůbec nic, protože to jde už nad rámec role centrálního bankéře, to je něco výlučně vyhrazeno pro vlády, pro národní vlády a pro komisi. Jak nejlépe financovat komunitární rozpočet. Mohu však říct, že můžeme zaujmout makrohospodářský názor na fiskální politiku v tuto chvíli. Momentálně je to mírně expanzionistické předchozích letech to tak nebylo. Takže svým způsobem to podporuje obnovu. A další kroky mohou být podniknuty na národní úrovni, tak jak se bude revidovat složení národního rozpočtu. A nebo případně dokonce expanze, pokud na to bude prostor. Co se týká systému záruky vkladů, ECB eh, e zde nehraje žádnou specifickou roli. My jsme vydali stanoviska k tomuto mechanismu, ale nemáme konkrétní názor. V USA, pokud se nepletu, tak je to FDIC. Ne přímo FED, ale já upřímně neznám e, přesně to institucionální nastavení pro e, pojištění vkladů v USA. No ale v zásadě, jak víte, Ta vyjednávání se zastavila, protože na jednu stranu zde je touha začít nejdříve jaksi s odrizikověním portfolia bank prostřednictvím zavedení limitů na držení státních dluhopisů ze strany komerčních bank a na druhou stranu představa je pokračovat dál a zavést mechanismus a potom teprve začít řešit rizika. Taková je tedy situace. Ovšem, co můžeme říct, je, že toto je třetí plíř naší bankovní unie a je důležité, aby byl nalezen nějaký kompromis, tak, aby vklady a vkladatelé eh, mohli počívat rovného zacházení napříč eurozónou. My jsme zavedli dohledový orgán, který řeší banky a bankéře, ale pro naše vkladatele to neděláme. Takže já si myslím, že zde je důležitý, důležitá motivace, proč v této věci dělat více, abychom zajistili rovné podmínky pro všechny vkladatele v eurozóně. Děkuji. Děkuji. Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane prezidente Draghi. Z aktuálního šetření Německé spolkové banky vyplývá, že program ECB OMT MT skutečně působí jaksi trochu tím, že, takže podporuje inflaci. Německá spolková banka říká, že v období 2016 až 2018 inflace skutečně ročně bude stoupat o 0,1 až 1 procentní bod reali- ček nebo ověření v realitě ovšem eh, se prokazuje, nám ukazuje, že to výpočet asi není správný, neboť pětnu ceny se snížily o 0,1 eh, Váš program pro zakupování dluhopisů v celkové výši 70, 47 miliard eur vedlo k tomu, že některé státy, které historicky měly velice nízké rentity, například na desetiletý německý dluhopisy měl rentitu 0, něco procent, tak toto bylo vydraženo minulý týden a Evropská centrální banka dokonce skupuje i podnikatelské dluhopisy v objemu až 10 miliard eur měsíčně. A i zde vidíme, že skupování ECB jež nyní má dopad na renty do corporate bonds. Investoři musí vlastně platit za to, že podnikům půjčejí peníze, takže to je záporný úrok. V podstatě základní nulová sazba je nula, takže to má dopady. A experti varují před tím, že když dojde ke zvratu na trhu s dluhopisy, že by to mohlo vést k panice a právě v oblasti státních dluhopisů je tady velké nebezpečí tvoření bublin, což samozřejmě velmi silně ohrožuje finanční stabilitu. Pane předsedo, vy jste minulý týden řekl něco podle mě velice významného projevu Bruselu, kde se poukázal na to, jak důležité je, abychom prováděli strukturální reformy a peněžní politika, aby byla propojena více se politikou hospodářskou. A proto se ptám vás, jaká opatření tedy navrhujete, evropské politice či Evropské komisi, proto abyste zajistila, aby členské státy eurozóny prováděli více strukturálních reform. Víte, že pouze, pouze v 11 eh, z těch doporučení pro jednotlivé země je realizováno a pravděpodobně je to díky těm nízkým úrokům, těm levným penězům. Prostě je tady ten podnět, eh, ten impuls provádět strukturální reformy se tím snížil a proto se vás ptám, jaká konkrétní opatření zde navrhujete, abyste zvrátil tento trend. Thank you. Děkuji vám. V první řadě mi dovolte říct pár slov o naší prognóze pro inflaci. Naše prognóza předpokládá, že inflace začne růst, a to během druhé poloviny letošního roku. V letošním roce do konce roku bude roční průměr 0,2 ale příští rok by se to mělo zvýšit na 1,3 v roce 2017 a 1,6 v roce 2018. No, a toto zvýšení inflace se odehrává v podstatě kvůli našim, díky našim monetárně politickým opatřením. Očekávaná obnova eurozóny. Víte, jak uvidíme, že růst postupně posiluje, uvidíme také to, že se zlepší podmínky na trhu práce. A dříve či později dojde k mírnému navýšení nominálních platů, čemuž už dokonce v některých částech eurozóny dochází, ale zatím to není jaksi rozšířeno na celou eurozónu. A kromě toho dojde e, k určitým bazálním efektům, které nastanou před koncem tohoto roku kvůli cenám ropy, které v podstatě podpoří inflaci od, řekněme, 0 na 1,3 v průběhu příštího roku. tak toto je v podstatě mechanismus, který využívá růst k inflaci a trvá to déle než obvykle, jak se asi všichni shodneme. Asi bychom si byli všichni přáli, aby ta obnova probíhala mnohem, mnohem rychleji, ta obnova růstu a inflace. Ale ono to nepřekvapí, protože jsme měli velice dlouhou a velice hlubokou recesi, a tím pádem bude potřeba víc času na obnovu. No a tím, jak se hospodářství postupně posiluje, uvidíme, že začne reagovat i inflace. Myslím, že máte pravdu v tom, když říkáte, že tempo strukturálních reform je neuspokojivé, zejména v poslední době. A národní vlády jednoznačně budou muset eh, reagovat lépe. Ačkoliv já bych to neviděl tak úplně optimisticky, když se podívám na ty uplynulé dva a půl roky. Proběhly určité strukturální reformy v některých státech, takže to nebylo období, kde by se nedělo vůbec nic. A zcela souhlasíme s doporučeními komise. Jediný komentář, který k tomu máme, je, že ta doporučení by měla být zavedená, měly by, pod, by pod, být podniknuty kroky, aby se zajistilo, že se těmi doporučeními budou lidé řídit. Děkuji vám. Markus Ferber. Děkuji mnohokrát, pane prezidente Draghi, že jste opětovně zavítal k nám do výboru a diskutujete s námi. Chtěl bych se vrátit také k tomu, že od 8. června tohoto roku Eh, jste, vlastně provozujete eh, skupování podnikových dloupisů a tím vlastně pokračujete v kurzu kvantitativního uvolňování. Mají z toho výhodu zejména velké podniky, které mají příjemný přístup ke kapitálu, které bez tak již mají velice příznivé eh, podmínky financování a zároveň zajišťuje jaksi velice levný externí kapitán to, že ceny vlastně na finančních trzích v oblasti podnikových dluhopisů se velice jaksi zkreslují, takže tady vidím nebezpečí a v tomto ohledu bych rád věděl, podle jakých kritérií Evropská centrální banka skupuje podnikatelské dluhopisy, jak vidíte rizika těchto dluhopisů, které skupujete a jaké rizika chce si do své úvahy, rozvahy promiňte, vzít centrální banka. Eh, co se týče eh, vlastně kotování na finančních trzích, je to určitý faktor, který spolu zohodněte a jakým způsobem reaguje ECB na to, když vlastně ten, eh, ta nabídka těch dluhopisů s tím hodným profilem již nebude, nebo prostě budou mizet. A další věc, v úterý v respektive ve čtvrtek v jedné zemi Evropské unie se bude konat referendum a před nedánem nás zastihla zpráva, že Evropská centrální banka a Britská centrální banka pracují na společném plánu v tom smyslu, aby v, že by v případě Brexitu eh, nějakým způsobem chtěli uklidnit trhy. Jakým způsobem, eh, vlastně jakou povinnost tady má vůbec Evropská centrální banka, aby jak si něco činila ku prospěchu Velké Británie? Um, first question is... Tak, uh První otázka k našemu eh, programu korporátních dluhopisů. My máme takový rizikový rámec. Zajišťujeme, že naše nákupy korporátních dluhopisů splňují pokyny v tomto rámci obsažené. Takže my nakupujeme dluhopisy pouze s určitým ratingem, chráníme si rozvahu a zároveň jsme tržně neutrální co do našich nákupů. To znamená, že zajišťujeme, aby se minimalizovaly distorce, které náš program může jinak znamenat. A de facto ten program začal velice plynule a je takový i nadále. A začali jsme s poměrně velkými objemy, takže se nesetkáváme s ničím speciálním, s ničím, s žádnými významnějšími překážkami. Za druhé, je to ku prospěchu velkých firm a ne malých a středních firm? Ne. Myslím si, že ve skutečnosti vidíme, že velké firmy dělají prostor v oblasti bankovních úvěrů právě pro malé a střední firmy. Takže malé a střední firmy mají lepší možnost získat bankovní úvěr a protože jsou odvislejší od bankovních úvěrů víc než velké korporace, tak to vítají. A my vlastně vidíme, že spready u půjček malým a středním podnikům se snižují porovnání s velkými korporacemi. Ačkoliv to začalo už před spuštěním našeho korporátního dluhopisového programu. Co to znamená? Znamená to v podstatě, že náklady na bankovní půjčky malým a středním podnikům se snížily víc než náklady na bankovní půjčky velkým korporacím. Takže tento program ten posun jedině posiluje. A nevím, jestli tady najdu pár čísel. Eh, míry bankovních půjček u velice malých půjček, když eh, je to více než u velkých půjček, tak ten spread se snížil na 159 základních bodů v dubnu 2016. Nejnovější průzkum o přístupu malých a středních podniků k financování ukazuje už po třetí v řadě zlepšení dostupnosti bankovních půjček malým a středním podnikům a zlepšení ochoty bank půjčovat. A to až do března 2016, to jsou nejnovější výsledky, jaké máme. Tak, pak ta otázka o tom plánu spolupracovat s Velkou Británií. Žádný takový plán není. E, probíhají e, extenzivní konzultace mezi všemi centrálními bankami na světě, mezi Mezinárodním měnovým fondem a tak dále, takže žádné takové závazky, žádný takový plán neexistuje. Děkuji. Děkuji. Jonas Fernandez. Yes. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o eh, růst v eurozóně, tak eh, jste říkal, že, eh, že každý rok se navyšuje, ale máme problém s nízkou inflací. Během evropského semestru jsme diskutovali o určitém druhu řízení Eh, deficitů eh, v některých členských eh, státech. A já bych se chtěl zeptat, zda si myslíte, že je vhodné, abychom v rámci evropského semestru měli nějaký mechanismus větší kapacitou, který by umožňoval ovlivnit salda běžného účtu státu v rámci eurozóny. Druhá věc, FMEI eh, provedlo studii o zdravných plánů v zemí, jako je Řecko. Já se chci zeptat, zda Evropská centrální banka si myslí, že je vhodné realizovat takovéto nezávislé analýzy eh, své vlastní činnosti, svých vlastních záchranných plánů. A poslední otázka. Vy jste řekl při předchozí reakci, že pravidla paktu růstu eh, musí mm, být uplatňována včas. A co potom ale dělat s takovými eh, zeměmi, jako je Španělsko, které eh, vykazuje spoždění eh, při připlnění svých závazků? Děkuji. Thank you. Děkuji vám. K vaší poslední otázce já jsem řec, řekl jenom, že pravidla dávají smysl, pakliže se aplikují konzistentně napříč zeměmi a napříč v čase. Výhoda pravidel je, pokud posilují důvěryhodnost celkového fiskálního rámce, což považujeme za součást stability, možná to považujeme za kotvu stability, možná to je to slovo v eurozóně. A pokud jsou nějaké eh, právní dotazy na aplikaci této otázky, no tak eh, k tomu je SRB 4, že ano. Eh, co se týká toho, zda komise zadala nezávislou studii záchrany Řecka bailoutu, to můžeme zvážit, zatím jsme o tom nediskutovali. Evropský semestr a o vysokém nadbytku běžného účtu. Jak víte, eurozóna má velký nadbytek běžného účtu už delší dobu, vlastně už mnoho let. A ideální kompozice agregátní poptávky, řekněme, v eurozóně, by byla taková, kdy takovýto nadbytek té bilance nebude tak velký a kde poptávka bude větší. No ale z celé řady důvodů k tomu nedochází. Ale eh, také z důvodů, které jsem uvedl na začátku, to znamená, že solidní domácí poptávka, která podporuje takovouto obnovu, může v příštích letech nastat. A tím pádem je potřeba předpokládat, že tím, jak se posílí domácí poptávka, jak pro eh, investice, tak pro všechno ostatní, tak i ten nadbytek eh, běžného účtu se upraví. A také ta komponenta veřejných investic eh, se zvýší. Děkuji. Děkuji. Esther Delange. Děkuji vám. Pane Draghi, znovu a znovu nám říkáte, že bez ohledu na velké debaty o monetárních eh, otázkách, monetární politika může udělat jen tolik a tolik. Říkáte, že je nutné investovat a strukturálně reformovat. Můžete nám říci, co se týká toho druhého tématu, co si myslíte, že je nejnaléhavější, které reformy a v jakých oblastech, abychom znovu nastartovali růst v eurozóně. Za druhé, řekl jste, že eh, máte v plánu další monetární stimuly. V návaznosti na to, myslíte, že by se nám to mohlo říci poněkud konkrétněji? Protože eh, někteří z nás by byli eh, hrozně šťastní, abyste nasedl do helikoptéry, já nevím, jestli to smíte pilotovat. Já helikoptérové peníze, jak se tomu říká, moc ráda nemám, ale o jakých těch monetárních stimulích, že vlastně hovoříte? Jak dlouho můžeme poskytovat eh, ten monetární stimulus, pakliže ta kotva, o které mluvíte, nebo řekněme, ten, ta přistávací plocha pro tu vaši helikoptéru stále ještě není vybetonována, nebo není dostatečně vybetonována, řekněme. Děkuji vám. Eh, co se týká strukturálních reform, každá země má svou vlastní agendu a velice těžko se specifikuje, kdo má co dělat. Každopádně univerzální řešení neexistuje. Jsou země, které mají hospodářskou strukturu, která vyžaduje určité změny, aby byly konkurenceschopné, generovaly růst a tvořily peníze, eh, tvořily pracovní místa, pardon. A jsou jiné země, kde ty potřebné změny jsou jiné. Některé země potřebují více reform, které posílí hospodářskou soutěž v produktové sféře a na trzích se službami. Jiné země potřebují něco pro trh práce. Celá řada zemí, kromě toho ještě, potřebuje lepší vzdělávání, Takže ono se nejde ptát jenom na to, proč je nezaměstnanost tak vysoká. Je to jenom kvůli poptávce, která nestačí, anebo to je také kvůli nějakým strukturálním faktorům. A pokud se vrátíme do let před krizí, tak eh, třeba v roce 2007 byla míra nezaměstnanosti pro eurozónu vlastně poměrně blízko tomu, co je dnes. Myslím, že to bylo kolem 9%, nepletuli se. Takže možná, že to není jenom problém eh, poptávky, možná je to i strukturální problém. No další otázka, na kterou se musíme ptát, je, proč je nezaměstnanost mladých lidí tak vysoká. A to je pravděpodobně kvůli konkrétní legislativě na trhu práce, které eh, vstoupily v platnost někdy na začátku století ale je to také kvůli tomu, že vzdělávací systém částečně neprodukuje lidi s potřebnými dovednostmi. A další otázka, na kterou se musíme ptát, proč jsou reálné platy při vstupu na trh práce tak nízké, protože v některých zemích je to na úrovni 80. let minulého století. A opět odpověď eh, by mohla jaksi navrhnout nastínit další seznam reform, které by bylo zapotřebí zavést. V jiných zemích je to justice. Pokud trvá celá léta, než se absolvuje nějaký případ u soudu, tak všechny ty náklady, které se týkají právního státu a jeho implementace, jsou zkrátka velice vysoké a zaplatí je společnost. Ale já uvádím pouze příklady některých reform, které zapotřebí provést eh, v mnoha zemích. K vaší druhé otázce ptáte se eh, na monetární stimuly. Já jsem zmínil Teltro. A už jsem řekl, že je čas zaměřit se na implementaci. Když se na to podíváme z dnešní pozice, tak akce, které jsou už na místě a které se mají implementovat, jsou dostačující pro ehm, navedení míry inflace na úroveň eh, blízko, ale pod dvěma procenty. A eh, ve finále mohou splnit také všechna naše očekávání. Takže to jsem tím myslel. Děkuji. Děkuji. Petr Simon. Pane Dragi, vy jste před chvílí v jedné z odpovědí na otázku kolegy Vali Eh, zmínil něco velice obtížného k zajištění vkladů a, tehdy, a řekli jste a zúraznil, jak důležité je, abychom měli stejná pravidla pro všechny. A právě o to se nyní komise snaží. A úspěch, který je momentálně skromný v politické diskuzi, je skutečně velice malý. Rada to blokuje, existují velké rozdíly i zde v parlamentu. Nebylo by pak vhodné tento přístup spochybnit a spíše si stanovit společný cíl, takový cíl, který by znamenal, že ve všech zemích musí být ta částka garantovaná Evropskou unii stejným způsobem zajištěna tak, aby občané ve všech zemích mohli mít stejně silnou důvěru v to, že prostě určitá částka je zajištěna, je garantována. A nemělo by, nebylo by vhodné mít zároveň i další cíl, a to totiž, aby při navýšení úrovně důvěru v mnoha státech pomocí takovéhoto opatření nedospěli jsme ovšem v žádném státě k tomu, že ta důvěra by se snižovala opět, stabilita by se snižovala a bezpečnost eh, bychom ztráceli. Pokud bychom se na něčem takovém dokázali dohodnout, tak já pochybuji o tom, zda bychom nutně ve všech dalších oblastech potřebovali stejná pravidla pro všechny. Současný návrh komise například neplánuje něco, co v mnoha zemích velmi přispěje k té stabilitě, a totiž preventivní opatření. Opatření, která by zabraňovala tomu, že dojde k platební neschopnosti podniků. V mnoha členských státech již existují opatření, například v Německu je to zajištěný institucionální a v mnoha zemích jiných jsou to jiná opatření, která ovšem podle současného návrhu již nebudou možná. A zároveň nebude možné, aby tato jednotlivá opatření v jednotlivých členských zemích, která dobře fungují, se přenášela na jiné členské země. A proto se vás ptám, jak chcete zajistit, když tedy vytvoříme stejná pravidla pro všechny, namísto toho, abychom vytvořili stejný společný cíl a snažili se ho dosáhnout, možná také pomocí různých pravidel a cest, různých přístupů než ten, který chce komise. Jak chcete zabránit tomu, aby došlo k destabilizaci v těch členských zemích, kde nakonec eh, dojde k situaci, že tam bude menší důvěra investorů a středatelů než nyní. Děkuji. Děkuji vám. Dovolte mi říct eh, obecně za to, jak sdílení rizika, tak redukce rizika jsou dvě strany jedné mince a vzájemně, jsou to vzájemně posilující se pilíře, neměly by to mít předpoklady jeden pro druhý. Oba tyto pilíře přispívají ke stejnému cíli, tedy k posílení bankovní unie. A my jsme za poslední dva roky dosáhli velice uspokojivého postupu v posilování bankovní unie tím, že jsme vytvořili jednotný dohledový mechanismus, máme komplexní hodnocení, takže teď většina bank v eurozóně splňuje eh, kapitálové požadavky v plné šíři. A teď tedy naším cílem musí být zajistit, aby EDIS, Evropský systém záruky vkladů, eh, pojištění vkladů, pardon, nebude odkládán do nekonečna. Je potřeba zavést si alespoň nějaké milníky, které musí zahrnovat ty nejdůležitější prvky pro posilování bankovní unie. A tento seznam by měl být omezený na opatření s jasným materiálním napojením na EDIS a neměl by to být seznam, který se nějak týká stávající diskuse, pro kterou je jaksi Harmonogram nejasný. Musíme tedy preferovat plnou implementaci DGSD a BRRD a harmonizaci tzv. OND. A pak je potřeba dále pokračovat v legislativní práci na OND v rámci CRD 4. A tím se postupně dostaneme k celému plně fungujícímu systému EDIS, což opět vytvoří eh, rovné podmínky pro všechny a povede to k redukci rizika v bankovním sektoru. Takže teď spíš hovoříme o takovém procesu. Jaký by mohl být ten proces, který nás v příštích několika měsících čeká, tak abychom zajistili, že toto nebudeme odkládat ad infinitum. To je náš záměr. Děkuji. Děkuji, Gunnar Hökmark. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V první řadě není ten hlavní krok pro dokončení monetární unie zařídit, aby všichni respektovali pravidla? Za druhé, a tady jde o referendum ve Spojeném království, vy jste řekl, že ECB je připravena. Mě by zajímalo, na co máme být připraveni. Protože pokud se bude hlasovat pro odchod, tak to bude znamenat dlouhodobou nejistotu pro obchodní trhy a finanční trhy. Celá řada finančních institucí v London City, ale i v Evropě bude oslabena a bude to a vytvoří to perspektivu ne několika měsíců, ale daleko delší. Možná uvidíme nějakou krátkodobou akutní nejistotu, ale dlouhodobě ta nejistota také bude panovat. Mě by zajímal váš názor, ne vaše prognóza, ale váš názor na problémy, na jaké se musíme připravit. Já si myslím, že je potřeba eh, uznat, že OECD, Mezinárodní měnový fond a další předpovídají dlouhodobou recesi, což by mohlo zasáhnout eh, ekonomiky nás všech. A nakonec, co se týká monetární politiky, musím říct, že jen obtížně chápu, proč nízká cena ropy a nízké ceny v digitální ekonomice způsobují problém pro evropské hospodářství a nutí nás to zvyšovat inflaci, zatímco zároveň musíme konkurovat globální zvyšující se nabídce a nízkým platům. Tedy jak si máme konkurovat nízkým platům na světě tím, že zvyšujeme platy v Evropě, já jsem nikdy nechápal, jak je možné, že toto je logické, takže to by mě taky zajímalo. Protože to, to je přece riziko pro finanční bubliny, ne? Eh, tak Brexit, jak už jsem řekl, nechci spekulovat o výsledku nebo o dopadech referenda. My monitorujeme všechny relevantní hospodářské, finanční, právní, ale i politické faktory a jejich vývoj. Tak, abychom mohli hodnotit, spravovat, řídit příslušná rizika, chceme být připraveni na všechny eventuality. A většinou, vlastně co se nás týče, Jde o to mít možnost stabilizovat trhy, poskytnout likviditu. Máme stávající swapové položky eh, s jinými centrálními bankami a máme už existující aranžma pro získání dodatečné likvidity. Je zapotřebí zajistit, že to bude použitelné, aktivní a adekvátní je jasné, že takováto eventualita bude mít krátkodobé i dlouhodobé dopady. A je velice těžké tak nějak přesně odhadnout, co to přesně bude a jaké kroky podnikneme pro řešení těchto problémů. Já se omlouvám za tuto odpověď, vy jistě budete považovat za nedostatečnou, ale tak to je. Další otázka byla eh, na téma ceny ropy. Nezapomínejte, jak moc cena ropy klesla. Bývala to zhruba 100 dolarů za barel v roce 2014. A pak kvůli změnám eh, nabídky došlo k výraznému poklesu, ale pak v roce 2000. 15 a my jsme na začátku roku 2014 říkali, stejně jako všichni ostatní, no podívejte, nízká cena ropy je vlastně dobrá. Ale pak v roce 2015 začaly hrát roli faktory poptávky a cena, ropa, cena ropy klesaly ne kvůli nabídce, ale kvůli nedostatečné poptávce. A to tak nějak přirozeně podpořilo růst v eurozóně. a ehm, od eh, historického minima v lednu došlo k prudkému navýšení zhruba 80 eh, ropy Brent Crude. A to je opět důsledek kombinace faktorů nabídky, protože došlo k eh, snížení produkce ehm, břidličné ropy v USA a i u OPECu, ale také se zvýšila poptávka. Takže v tomto smyslu snížení cen ropy, které produkovala vyšší poptávka, je pozitivní pro eurozónu. A tím, jak se zvýšily ceny ropy, rovněž očekáváme nárůst inflace, jak už jsem řekl, směrem k našim cílům, a to v průběhu let 2016, 17 a 18. Takže sečteno a podtrženo, je to pozitivní vývoj, to, co dnes vidíme. A v jedné nedávné analýze MMF eh, padá otázka, protože MMF a jiné instituce mají možnost měřit dopady na růst. Proč nedávný propad cen ropy nevyprodukoval takovou, takovou míru růstu, jak by se očekávalo ještě před pár lety? A ta analýza je poměrně komplexní. A jeden z důvodů v podstatě je, že společný, společná výkonnost zemí, které produkují ropné produkty, je e, velmi vysoká, daleko vyšší než v minulosti. A proto nízká cena ropy a nízké ceny komodit obecně mají vliv na světovou produkci, a to ve větší míře než v minulosti. Ale jsou proto samozřejmě další důvody. Děkuji. Děkuji, Andrá Kocolína. Děkuji mnohokrát. Rád bych podtrhl jednu věc. Nastartování investic a měnová politika. Připomněl jste, že efektivita monetární politiky je důležitá, ale nezdá se vám, že nebylo docíleno toho expanzivního účinku, který by byl nutný pro investice. Měli jsme tady omezený nárůst dostupnosti prostředků. A investiční úvěry, po nich je stále ještě velice slabá poptávka. Jak si to vysvětlujete? že tady nebyl ten očekávaný dopad na investice. Což má samozřejmě další dopad na hrubý domácí produkt. Současná situace eh, se odlišuje od eh, odhadů, které předložila ECB, co se týče růstu HDP a inflace. Říkalo se, že chcete mít inflační cíl ve výši asi 2%, ale nemyslíte si, že že třeba zohlednit také inflační sazby jednotlivých členských států? A jaké jsou ekonomické oblasti a sektory, které by mohly mít pákový efekt, tak abychom zajistili růst i ve střednědobém horizontu? Děkuji. Now, on, on... Děkuji. K první otázce. Možná už jsem na to trochu odpověděl předtím, ale Teď to rozvedu. Když se podíváte na investice v posledních letech, tak vidíte, že investice firm byly skutečně spíše omezené v eurozóně a hlavním důvodem byla nízká poptávka a nízká ziskovost firm. Byly tady uh, volné kapacity, velká zadluženost určitých firm, značná nejas, ne, nejas, nejistota a v případě malých a středních podniků také um, omezení přístupu k úvěrům. Vemte si situaci před několika lety, ten přístup k úvěrům byl opravdu hodně limitovaný. Takže teď se dochází k eh, obnově, pokud jde o investice ze strany firm, a to už jsme začali sledovat od začátku roku 2013, a v roce 2015, během posledního čtvrtletí toho roku, a to byl také hlavní, to byla hlavní síla, hlavní jemná síla, která byla e, za tím oživením. A důvodem je naše monetární politika, obecně také oživení poptávky, do určité míry také nižší zadluženost firem a velice nízké úrokové sazby, to docela určitě. Nicméně eh, došlo také k určitým strukturálním mm, překážkám, které zpomalily nebo se ne negativně promítly do investičních plánů. A nejvýznačnější touto překážkou je asi nízká míra potenciálního růstu. Ten totiž záleží především na tom, a musím se teď opakovat, zda země provedly či neprovedly strukturální reformy, které by jim mohly eh, ten potenciál k růstu navýšit. A to je tedy další důvod, proč je třeba intenzivněji usilovat o strukturální reformy. Vy jste zmínili ještě eh, další věc, a to různou míru inflace eh, v jednotlivých členských státech. Na to bych mohl reagovat tak, jak jsem asi měl odpovědět už na tu předchozí otázku, tedy tím, že my jsme se stanovili své inflační cíle, což je inflace mm, blízkosti 2 A důvod, proč tento inflační cíl byl nastaven v roce 2003 tímto způsobem a proč je platný i v tuto chvíli, znamená, že není důvod, proč bychom měli to, co jsme si nastavili, nebo to, co si stanovili velké centrální banky eh, na počátku nového tisíciletí. Není důvod to měnit. Já bych tomu jenom doplnila, můžeme to potom podrobněji probrat, že změny v politických cílech, pokud se nepodaří daných cílů dosáhnout, tak pokud ten se nenaplní ty cíle, tak samozřejmě důvěryhodnost instituce, která si cíle stanovila, se tím, se tím nijak neposílí. Děkuji nyní paní Danuta Hybner. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dva dotazy. První se týká toho, že v nedávné době eh, byly eh, publikovány mezinárodní údaje, které ukazují, že eh, chybí mezinárodní aktiva, vysoce kvalitní aktiva, která by byla akceptovatelná pro transakce mezi státy, což jsou aktiva obvykle vydávaná centrálními bankami či nadnárodními organizacemi nebo vládami, zkrátka s ratingem 3A, dluhopisy takového ratingu. Takže tato omezená mezinárodní likvidita dále poklesla od roku 2009 do dnešního roku z 60 na 30 a existují určité možnosti, jak eh, zvýšit přístup k těmto aktivům, navýšit jejich množství, zejména kvalitních eh, dluhopisů. Mohou to být například eh, kroky podniknuté MMF a národními bankami a mě by zajímal váš názor na obě mezinárodní likvidity, protože se zdá, že pokles mezinárodní likvidity je právě příčinou poměrně nízkého celosvětového růstu a nízké celosvětové poptávky. Druhá otázka se týká jiné záležitosti. Tyto údaje pocházejí eh, z Bank of England, ale dokládají celosvětový fenomén a to, že v posledních desetiletích dochází k značnému eh, poklesu přirozených úrokových sazeb, alespoň za posledních 30 let došlo k poklesu o 5 procentních bodů. Takže já to chápu tak, že mm, mm, inflace a tyto strukturální globální jevy, ty vlastně neutralizují uh, Eh, vaši, účinky vaší úrokové politiky v posledních letech. A tak se vás chci zeptat, eh, započetli jste tyto dlouhodobé strukturální mezinárodní jevy eh, do vašich úvah o budoucnosti monetární politiky? až se projeví zase růstová tendence, protože tyto jevy mají dopad také na nedostatky monetární politiky. Otázka nedostatku tzv. bezpečných aktiv, to je určitě věc, o které se hodně diskutuje a diskutovalo zejména v evropském kontextu. Existují k tomu určité práce. My to budeme diskutovat také eh, ve čtvrtek tento týden v rámci výboru ESRB. Jedna z hypotéz kterou eh, prověřoval poradní vědecký výbor ESRB, ehm, eh, já se k ní nechci vyjadřovat tuto chvíli, nicméně jsme ji zvažovali, ale je předčasné se k tomu ještě eh, vyjadřovat. A uvidíme, zda se s tím dokážeme nějak vypořádat. Opravdu je to jev platný především pro eurozónu, vzniká v okamžiku nějaké zátěže, stresu, kdy se situace komplikuje nedostatkem bezpečných aktiv. Pokud jde o tu druhou záležitost, tedy o ten pokles, tak je to pravda, že došlo k poklesu reálných sazeb v posledních letech. Opět jsou proto různé teorie. Jedna z nich je teorie stagnace, O té jsme jistě hodně všichni četli, ale není jasné, zda tato teorie by platila také pro Evropu a to z, nebo pro eurozónu a to z toho důvodu, že my ještě můžeme zapracovat na nárůstu produktivity, než budeme moci naše situace srovnávat například s USA, eh, kde vlastně tato teorie původně vznikla. Takže reálné eh, sazby do určité míry odrážejí podmínky pro růst a podmínky eh, potenciálu nebo růstového potenciálu. Ano, to máte pravdu. Děkuji, pan Georgios Kicos. Děkuji, pane předsedo. Já mám na pana Drageho jednu otázku, která souvisí se situací v Řecku. Vy jste eh, přispěl ke stabilizaci situace v zemi a naše současná situace se hodně liší od situace před několika lety. Nicméně stabilizace není dostatečná. Už jsme dříve hovořili o tom, že investice v EU eh, jsou 10, o 10 nižší, než byla úroveň investic před krizí. A investice v Řecku jsou dokonce o 50 nižší, než byly před krizí. A mě by na to zajímal váš názor, pane Draghi. Jakým způsobem můžeme eh, překlenout tento obrovský pokles investic, k nímž v Řecku došlo? Víme, že banky mají řadu problémů, mají řadu špatných úvěrů, zejména od malých a středních podniků až ve výši 60%. Zároveň máme v Řecku velice vysoké daně. Všechny tyto faktory jsou komplikací. Jaký, eh, s jakým návrhem tedy může přijít Evropská centrální banka, pokud nenajde, nedojde v Řecku k značnému nárůstu investic? V takovém případě za rok, za rok a půl tady budeme znovu hovořit o řecké krizi. Děkuji. Děkuji. Tak já bych nejprve chtěl ocenit ten značný pokrok, kterého se podařilo v Řecku dosáhnout. Došlo ke stabilizaci situace, která byla skutečně nesmírně obtížná. Předchozí kroky, které byly odsouhlaseny a následně také podniknuty, rozhodnutí správní rady ESM o výplatách prostředku. Toto vše už tedy proběhlo. A tak současná situace je výsledkem makroekonomických politik a strukturálních reform a situace se díky tomu bude i nadále stabilizovat a následně to posílí vznik podmínek pro obnovu důvěry. Tím, jak se bude postupně obnovovat důvěra, si myslím, že budeme také svědky toho, že se bude zlepšovat celkově finanční situace. Ale zcela jistě ta situace ještě stále křehká, jak jste sám říkal. A je to také kvůli tomu, že banky drží řadu špatných úvěrů a, a proto je legislativa v této oblasti nesmírně důležitá, protože eh, řádná legislativa bankám umožní Eh, špatné úvěry řídit, spravovat a postupně se jich zbavovat jako určitého zátěžového faktoru, který zpomaluje uvěrování, oslabuje banky a v podstatě také brání jejich fungování nebo plnění role v tom, že podporují privátní sektor řecké ekonomiky. Dále nesmíme ovšem zapomínat na to, že situace v oblasti likvidity, navzdory tomu, že eh, jsou tady určité známky eh, oživení, už Eh, několik měsíců jsme svědky eh, odtoku vkladů. Zároveň ovšem řecké banky snížily svou závislost na ECB, což je dobrý signál. Takže je tady kombinace různých faktorů a ta situace se dále může zlepšovat, pokud budou uplatňovány řádné politiky. A myslím si, že časem dojde k obnově eh, důvěry a sníží se tím pádem také kontrola kapitálových toků. A to samo o sobě dále posílí ekonomiku a pomůže to vytvořit eh, podmínky pro přístup, běžný přístup na trh, eh, což je situace, kterou Řecko dlouho nepoznalo. Děkuji. Jakub von Weizsäcker nyní. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, pane Draghi, jsem velice rád, že jste dnes dorazil. Jeden z důvodů, proč obnova po krizi v eurozóně je pomalejší než v USA, je kvůli pan Draghi eh, Můžete to zopakovat? Obnova bilancí bank, rozvah bank v eurozóně je pomal, pomalejší v eurozóně než USA. Tak se chci zeptat, zda za této situace eh, byste se měli zaobírat eh, stavem rozvah eh, bank a úrokovými sazbami, protože to opět má další dopad na banky, podporuje to ve vydávání úvěrů Banky, které zase nemohou půjčovat, trpí větším negativním dopadem na své rozvahy. A tak mě zajímá, co si o to myslíte. Obecně tady ta možnost eh, zrychlit eh, opravy eh, chyb v rozvahách bank. A moje druhá otázka souvisí s odpovědí, kterou jste eh, řekl v reakci na otázku o EDIS Petra Simona. Vy jste říkal, že v kontextu EDIX musí dojít eh, ke snížení rizika a že to je propojeno se samou podstatou systému EDIS. To je do, dobrý přístup, ale před několika týdny jsme tady k Edisu měli ve výboru slyšení a Bruegel argumentoval, že Taková jasná vazba tady určitě je, pokud jde o nediverzifikovatelné držení státních dluhopisů v rozvahách bank. A mohl byste se k tomu vyjádřit, pane Draghi? Thank you. Děkuji. Já bych teď trochu nastínil, jak vypadá naše analýza, pokud jde o negativní úrokové sazby a jejich dopad na rozvahy bank. V roce 2015 to bylo vlastně poprvé, kdy celý rok platili záporné inter, eh, úrokové sazby a ty Já věřím, že ten negativní trend bude pokračovat i v roce 2016, a to z toho důvodu, že došlo ke zrychlení eh, předplateb a že e, fixované aktiva s vysokou výnosností, která byla v portfoliích bank a kompenzovala se jinými nástroji, teď už vlastně expirují a mohou být převáděny dále v rozvách jenom s mnohem nižší výnosností. A třetím faktorem je to, e, že jsou tady potíže s přenosem e, negativních sazeb na vkladatele a na další klienty. Zároveň je ovšem pravda, že v jiných zemích tyto zkušenosti eh, máme zkušenosti se sazbami, které jsou ještě nižší, ještě zápornější než eh, současné eh, sazby v EU. Ačkoliv záporné sazby mohou v určité době vést k tomu, že se rozvahy bank smrští, tak se zdá, že přímo neovlivňují toky mm, e, úvěru. Takže určitý způsob, jak se na to podívat, je, že vlastně můžeme říci, že zvýšení uvěrování může kompenzovat e, negativní dopad nízkých úrokových sazeb na marže. Takže banky e, předpovídají velký růst uvěrování mm, pro rok 2016. Uvidíme, jak se to ještě vyvine. Já k tomu, musíme k tomu přistupovat pragmaticky. Je pravda, že rostou eh, hypotéky, určitě rostly během prvního čtvrtletí, eh, ale jenom o 0,8 narostlo množství úvěrování eh, podnikového firemního sektoru. My jsme prováděli průzkum mezi bankami a banky nás informovaly o tom, že očekávají, že se bude zvyšovat uvěrování firm v roce 2016 a že naopak poroste rychleji než eh, jiné segmenty uvěrování. A pokud vezmeme v potaz operace Teltro, tak i ty by mohly přispět ke snížení negativních dopadů nízkých úrokových sazeb. Obecně, a vy víte proč Teltro totiž v případě bank, které půjčují a které půjčují nad rámec určitého benchmarku, by eh, platili vkladovou facilitu, která je vlastně záporná, platili by za to, že by půjčovali. Ale obecně jakékoliv zlepšení ekonomických podmínek eurozóny bude znamenat zlepšení pro rozvahy bank, zisky bank budou najednou eh, kladné, protože úvěrové ztráty budou nižší. Takže v roce 2015 to došlo k tomu, že eh, úvěrové ztráty klesaly a více než kompenzovaly nízký růst úrokových marží a výsledkem byl mírný nárůst eh, zisků bank. Takže sami banky předpovídaly, mm, že by tyto tendence mohly pokračovat i v roce 2016. Za této situace si ovšem musíme být vědomi toho, že nejde o realitu, která vypadá tímto způsobem všude. Jsou tady zprostředkovatele, jich se dotýkají více eh, záporné sazby, jiných zase méně. Například banky, které mají hodně špatných úvěrů, nebo banky, eh, které mají eh, nízké spredy u hypoték, tak těch samozřejmě se více dotknou nízké nebo záporné úrokové sazby Euribor by klesal s nízkými úrokovými nebo zápornými euroko, úrokovými sazbami. Takže já bych tomu řekl, že máme určité doklady o tendencích. Situace ale není úplně snadná, je potřeba ji sledovat, ale my jsme si komplikovanosti situace vědomi. Jsme vědomi toho, že současné aranžma je dosti komplikované a že asi bude přetrvávat ještě jistou dobu. Takže to v reakci na vaši první otázku. Druhá otázka se týkala systému pojištění vkladů EDIS. A já už jsem tu otázku zapomněl, říká pan Draghi. Můžete ji zopakovat? Otázka zazněla mimo mikrofon. Nyní pan Notis Marias. Vážený pane Draghi, otázka střetu zájmů eh, uvnitř Evropské centrální banky. To je téma, které se objevuje relativně často. Na jedné straně má být ECB nezávislou institucí, která provádí bankovní dohled a úvěrování v rámci vý, výkupu dluhopisů a také je členem trojky, což je tedy součást politické kontroly euroskupiny. Já jsem již několikrát vám položil tuto otázku kdy se Evropská centrální banka stáhne z trojky. V červnu 2015 se tvrdilo, že Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí případ 614, byl to dosudek, eh, na který se odkazoval a i dnes na to odkázal Německý spolkovní ústavní soud a já se vás, jsem se vás dnes, tedy respektive 23.9.2015 ptal na to, kdy ECB se konečně stáhne z trojky a vy jste tehdy odpověděl, že ECB v trojce nezůstane navždy. Já se tedy ptám opětovně, pane Draghi, možná nyní nastal ten, nastal ten vhodný okamžik pro to, aby se ECB z trojky stáhla a nyní investice v Řecku. Na, v únoru 2015 v Bruselu na plenární zasedání Evropského parlamentu na otázku, kterou jsem položil, jste odpověděl, že návrat zisku ECB Centrální bank v Řecku by měl se dostavit po do, dokončení hodnocení, které je nyní ukončeno. A jaká z toho vyplývá otázka? Já se ptám, zda tedy Euroskupina navzdory všemu rozhodla, že zisky centrálních bank nebudou navraceny zpátky Řecku, ale že budou podrženy v ESM do roku 2018. To je názor euroskupiny. Souhlasíte s tím, nebo máte pocit, že by se peníze měly Řecku vrátit, že by takto se mohly v Řecku podpořit veřejné investice pro růst? Děkuji. Já bych eh, v odpovědi na první otázku zopakoval, že když eh, jsme se původně rozhodli, že spojíme všechny tři instituce do zdravného programu eh, pro Řecko, to rozhodnutí padlo v roce 2010 a monetární unie se nemohla mm, dovolit eh, eh, zamezit členskému státu v tržním přístupu, takže ECB e měla spíše jakousi poradní roli a, spole, a to společně s vedle komise a MMF. Ten rámec vznikl tak, aby se využily různé kompetence všech tří investic, eh, institucí. Pokud jde o ECB, máme kompetence ve finančním sektoru, v oblasti bankovnictví a v oblasti dluhové udržitelnosti. A ono to mm, bylo za určitým záměrem, proč bylo rozhodnuto, aby se zúčastnila práce trojky také Evropská centrální banka. Bylo tomu tak proto, že úspěšné programy pomohly napravit monetární politiku a Pomohlo to zajistit finanční stabilitu a návrat k udržitelnému růstu. Nicméně v mezidobí ECB, nebo role ECB, byla upravena evropskou sekundární legislativou, takzvaným sixpackem a tupekem. Ten dvojbalíček stanoví funkce ECB a ESM a pokyny pro ECB. A já to říkám proto, že my jsme nebyli jediní, kdo o tom rozhodovali, kdo o tom rozhodoval, zda budeme součástí trojky nebo nebudeme, zda budeme součástí natrvalo. Možná, že teď je na čase změnit uspořádání trojky, nicméně není to čistě naše rozhodnutí protože eh, role, naše role je zakotvena v sekundární evropské legislativě. Pokud jde o vaši druhou otázku, tak myslím, bychom se měli asi zeptat spíše členů euroskupiny a nikoliv nás, jak chtějí použít prostředky AMFER. Děkuji. Pan Martušelo. Děkuji, pane předsedo. Před několika dny italský ministr pro rozvoj Carlo Calenda zautočil na prezidenta Koncapu, což je Národní burzovní výbor, a tomuto prezidentu vyčetl, že že je proti těm informačním burzovním prospektům, ale v roce 2012 bylo řečeno, že ty konečné podmínky, pomocí které byly měly být poskytovány informace pro nabízené burzovní tituly, že tedy ta konečná podoba těch detailních informací ještě není dokončena. A proto se ptám, nemáte pocit, že by bylo vhodné eh, přece prosí, aby řečím přečítal poněkud pomaleji. Nemáte pocit, že by bylo vhodné získat informaci o tom, kdy se Evropská komise eh, jak si vysloví ke společnému návrhu tří dohledových orgánů pro finanční sektor na základě definice tohoto dokumentu, o, který se týká klíčových informací, které jsou důležité pro konečného zákazníka. Nemáte pocit, že by bylo vhodné, abychom věděli nějaké přesné datum? A pak další věc, pane prezidente. Přednedávném byla italská veřejnost informována o to, co se stalo bankce Poplára Vicence. Týkalo se to jistých typů financování, které ke kterým ECB přistoupila tak, že byl anulován eh, kapitál. Máte pocit, že podobné problémy by se mohly objevit i v dalších italských úvěrových institucích? Omlouvám se, že moje reakce asi nebude úplně uspokojivá. Pokud jde o první otázku, musím odpovědět písemně, protože eh, to bude určitě lepší. Ta otázka je natolik konkrétní, že odpovím eh, písemně v určitém termínu, protože tuto chvíli toho schopen nejsem. Pokud jde o vaši druhou otázku, asi byste ji také spíš měl adresovat ESM a nikoli v ECB. Děkuji. Thank you. Děkuji, pan Mavrides. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Draghi. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Draghi, minulý týden, tam, kde teď sedíte vy, seděl Lord Hill. Lord Hill. To je kolega z komise. A v souvislosti s bankovní unii eh, řekl něco, co pokud vím se týkalo významu důvěry a spravedlivé soutěže v bankovnictví. Já mám dva konkrétní dotazy, které se týkají právě důvěry a eh, spravedlivé soutěže eh, týkající se EDIS. Tak za prvé, eh, vy jste zcela správně mluvil o spravedlivém zacházení s vkladateli a o tom, že nemáme dostatečně rovné podmínky, ale já si myslím, že stejný argument platí pro nedostatek rovných podmínek pro soukromé banky a rizikový kapitál prostřednictvím vkladů, protože oni čelí velice nespravedlivé konkurenci. Protože generování kapitálu v prostředí eh, bez zaručených vkladů, třeba v malých členských státech, je úplně jiné než v jiných členských státech, třeba které se liší velikostí. Mé dvě otázky jsou. Ono to teď vypadá, že časový horizont pro záruku vkladu při vší spekulaci eh, je v roce 2024. Myslíte si, že lze věci odkládat až do tehdy? Myslíte si, že to je cenější, než to, abyste jako nezávislá instituce co nejdříve tlačili na implementaci toho rámce pro systémová rizika? A má druhá otázka je toto. Jednoznačně bankovní unie je otázkou kompromisu. A členské státy souhlasily s třemi pilíři. Dohled, eh, rozpouštění institucí a záruka vkladu. Teoreticky samozřejmě jsme to mohli dohodnout i jakkoliv jinak. Možná jsme nejdříve mohli chtít záruku vkladu a rozpouštění institucí na konci. A teď má otázka je, je to spravedlivé vůči nám všem, kteří jsme včas ten kompromis odsouhlasili, teď najednou Eh, začít mluvit o tom dalším odkládání tohoto systému? Děkuji. Děkuji. Z hlediska ECB není pochyb o tom, že dokončení bankovní unie je velice představuje velice důležitou sadu akcí. Jedna z nich je dokončení systému EDIS jakožto základního pilíře bankovní unie. Takže reakce ECB je taková, že bychom měli jít dál, najít kompromis, dohodnout se na e, zajišťování vkladu. Ale nevím, jestli bych souhlasil s tím, že bychom to mohli dělat v jakémkoliv jiném pořadí, protože jeden důvod je, pokud chcete zavést eh, systém záruky vkladů, tak musíte mít důvěru, že zaplatíme my jako banky nebo my jako občané takové pojistné za záruku vkladů v jiných částech eurozóny. Například u bank, které ex ante nemusí zkrachovat. Takže z tohoto ohledu vytvoření jednotného dohledu bylo logicky krokem, který musel přijít před zárukou vkladů. Takže určitá následnost tady byla. Samozřejmě ten váš bod je stále platný, tedy že je zapotřebí pracovat dál a snažit se najít kompromis a dokončit bankovní unii. Děkuji. A ta nespravedlivá soutěž? No vy jste mluvil o soukromých bankách, které generují kapitál na ano, například soukromé banky na periferii, třeba v Itálii nebo na Kypru, v Řecku, v Portugalsku, která generuje kapitál z vkladů, které čelí vyšším riziku, musí platit vyšší úrokovou sazbu, což není spravedlivé vůči bankám třeba v některých velkých členských státech. No dobře, ale co myslíte tím eh, generováním kapitálu z vkladu? V jakém smyslu eh, eh, chcete generovat kapitál z vkladu? Vkladatelé si vloží peníze do banky a banka jim platí úroky. Ano, ale to není kapitál. To jsou, to jsou závazky banky, to není kapitál. Ano, ale protože nemáme celoevropský systém záruky vkladů, No ano, pak musíte platit za ty vklady vyšší úroky. Ano. No, ten systém záruky vkladů je navržen, aby sloužil hlavně vkladatelům. A ono není úplně jasné, že by banky platily stejné pojistné. Pravděpodobně by každá platila něco trochu jiného protože mají asi různou rizikovost v různých částech eurozóny, ale je potřeba vnímat, jak by se pak vyvíjely detaily tohoto plánu. Ale samozřejmě eh, ti, kteří by měli mít stejné zacházení, jsou vkladatelé. A to je jednoznačně to správné, co musíme udělat. Děkuji. Děkuji vám. A teď uděláme si pětiminutovou přestávku. Okay. So dear colleagues, while thanking... Vážení kolegové, chci poděkovat panu prezidentovi Dragimu za to, že vystoupil v monetárním dialogu jako prezident Evropské centrální banky. Chairman of European Systemic Risk Board. Uh, I understand that the general... A vítám ho tady jako předsedu Evropského výboru pro systémová rizika. A ve čtvrtek proběhne zasedání Generální rady Evropského výboru pro systémová rizika. Rozhodnutí samozřejmě, které padne ve čtvrtek, nemůžete ještě dnes komentovat. Přesto jsme velice rádi, že jste tady s námi a můžete nás ještě před tímto zasedáním jako výbor Ekon informovat. Takže rovnou vám předávám slovo, abyste mohl vystoupit s úvodním projevem. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, je mi velkým postěšením vystoupit dnes před vámi jako předseda Evropského výboru pro systémová rizika ESRB. Nejprve bych na úvod řekl, že generální rada ESRB se sejde, jak jste řekl, pane předsedo, tento čtvrtek. Velice rád vás následně budu informovat o výsledcích naší diskuze během příštího slyšení. Nicméně dnes bych rád důraznil některé naše priority a zejména se dotknu těch oblastí, kde doufáme, že naši práci dokončíme během letního období. Takže první záležitost je střednědobý dopad nízkých úrokových sazeb, nicméně z makroobezřetnostního hlediska. Když jsme se sešli naposledy, tak jsem hovořil během diskuze o probíhající práce ESRB a o její střednědobých dopadech na finanční systém právě z hlediska nízkých úrokových sazeb. Takže hovořili jsme o tom strukturálního hlediska a snažili jsme se si vyjasnit, jakým způsobem se to dotkne biznesových modelů finančních institucí, bank, pojišťoven, penzijních fondů, investičních fondů a celkově tržní infrastruktury. My samozřejmě nadále prověřujeme interakci mezi cyklickými faktory, jako je například míra ziskovosti a potřeba zajistit udržitelné zdroje financování. Ve své práci se soustředíme jednak na dopad nízkých úrokových sazeb na ekonomiku a také na chování ekonomických hráčů a dále na dopad na banky, na pojišťovny a finanční trhy a za třetí také na interakci mezi těmito odvětvími. Rizika pro finanční stabilitu, která souvisí s nízkými úrokovými sazbami, se mohou projevovat v různých částech finančního systému. A právě proto je třeba přistoupit k věci holisticky, když chceme nějakým způsobem našimi politikami reagovat. A z tohoto důvodu eh, jsme se rizika rozdělili do tří hlavních skupin. Jednak na eh, oblast udržitelnosti biznesových modelů, za druhé eh, na široce pojatá pojaté přístupy k riziku, za třetí na změny ve struktuře finančního systému. Politiky, které mají řešit systémová rizika, v těch prvních dvou kategorií Mají navýšit odolnost, posílit monitorování vývoje a zajistit eh, řádný mm, exit institucí, jejichž biznesový model není životaschopný. Pokud jde o třetí kategorii, to znamená ty změny v v tržní struktuře finančních systémů, tak tady bych chtěl říci, že změny v tržní struktuře mohou také pozměnit povahu rizik a tím pádem mohou být velice důležité pro definování makroobezřetnostních eh, politik. Generální rada ESRB bude o těchto věcech nadále diskutovat eh, a bude eh, technickou práci tento týden validovat. Již jsem uvedl, že je potřeba k věci přistoupit holisticky, tedy pokud jde o posouzení všech dopadů, které mají nízké úrokové sazby. Kdybych to tedy vzal šířeji, jsme přesvědčeni o tom, že Takový holistický přístup je potřeba také pokud jde o makroobezřetnostní politiku. A tím se dostávám k dalšímu tématu, které je pro ESRB velice důležité, zejména tedy vypracování makroobezřetnostní politiky, která půjde nad rámec bankovního odvětví. Zatímco makroobezřetnostní politika pro bankovnictví už funguje, Politická strategie, regulační údaje a nástroje pro řešení rizik, které jdou nad rámec bankovnictví, ty ještě musíme dále posílit. A to je úkolem, který bude mm, vyžadovat zapojení různých zainteresovaných subjektů v Evropě, včetně zákonodárců, včetně ESRB, makroobezřetnostních a mikroobezřetnostních úřadů a regulátorů. Bude potřeba provést e, či nastavit analytický a politický rámec e, pro e, rizika a vytvořit nástroje, které budou zahrnovat nástroje pro pojišťovnictví, finanční trhy a tržní infrastrukturu. Makroobezřetnostní politika by měla věnovat také pozornost oblastem, kde jsou vyšší systémová rizika. A z tohoto důvodu eh, Požadovaná odolnost určitých částí finančního systému, například investičních fondů by měla být propojena s jejich případným dopadem, pokud jde o systémové riziko, jemuž čelí finanční systém jako celek. Dále je potřeba vzít v potaz také nadměrnou zadluženost některých ekonomických aktérů a z tohoto důvodu rizika na e, úrovni koncových e, dlužníků bez ohledu na druh e, úvěru, ať už jde o bankovní eh, či nebankovní půjčky nebo obchodovatelné dluhové cené papíry. Toto vše by se mělo řešit. A proto možná bude potřeba vytvořit eh, rámec pro požadavky pro využívání pakového efektu a využít nových zdrojů údajů, které nám umožňuje získávat současná legislativa. Kromě toho navrhujeme vytvořit širší soubor nástrojů finanční stability, včetně zátěžových testů směrem ze zhora dolů pro správce aktiv, pro centrální protistrany, pojišťovny, penzijní fundy a také vytvoření rámce pro ozdravení a řešení problémů v případě centrálních protistran a pojišťoven. PSRB velice brzy publikuje strategický materiál k tomuto tématu a já doufám, že to bude eh, reference pro budoucí politiky. Eh, nyní bych se krátce zmínil o likviditě a konkrétněji o posuzování rizik pro investiční fondy a odvětví tvořící trh v Evropě. Několik zákonodárců, včetně Evropského parlamentu, čas to nadnáší eh, to, zda eh, systémové podmínky pro likviditu se zhoršily a zda nová legislativa náhodou nemá nějaké nežádoucí dopady. Jinými slovy, zda tady není nějaká nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou likvidity, eh, která by si žádala nějakou politickou reakci. To je velice důležitá makroobezřetnostní otázka, protože takovéto nerovnováhy by mohly posílit eh, a rozšířit otřesy napříč finančním systémem. Takže za této situace SRB pracovala na posouzení rizik pro investiční fondy a Eh, sektory tvořící trh v Evropě. Tato práce eh, těží z toho, že máme možnost eh, unikátním způsobem schromažďovat údaje a provádět analýzy ve všech členských státech EU. Takže při schromažďování údajů jsme takto pokryli 274 firm spravujících aktiva v EU a 1668 investičních fondů s fixním příjmem. První technické posouzení založené na našich makrozátěžových výpočtech eh, vede k závěru, že 95 firm spravujících aktiva a investičních fondů v našem vzorku by bylo schopno plně uspokojit žádosti o splacení eh, v rámci extrémního, ale přesto věrohodného scénáře. Říkám to s tím, že jsem si plně vědom toho, že tato práce ještě musí být validována generální radou ESB, e ESRB v tomto týdnu. Pokud jde o nedávné regulační změny a jejich případný nežádoucí dopad na tržní likviditu, e, zde je důležité mít na paměti, e, žádoucí cíle nových pravidel. Těmi cíly je zpřísnění regulace, což znamená, že tvůrci trhu jsou lépe schopni absorbovat ztráty za zátěžových tržních podmínek a tím pádem se navýší celková odolnost trhu a sníží se riziko narušení trhu v okamžiku zátěže. Já jsem vás aktuálně teď informoval o našich hlavních prioritách a teď pokud dovolíte několik slov k materiálům, které jsme od našeho posledního společného zasedání publikovali. Pokud jde o náš eh, úkol rozvíjet dále makroobezřetnostní rámec pro bankovní sektor, tak jsme nedávno vytvořili rámec pro dobrovolnou přeshraniční reciprocitu makroobezřetnostních opatření. Tento rámec již byl použit v případě Belgie a v nedávné době v případě Estonska. Já už jsem zmínil eh, v tomto výboru to, že pracujeme na otázkách finanční stability, které se týkají rezidenčních a komerčních realit. Příslušné zprávy ESRB eh, už eh, jsou zveřejněny, nabízejí unikátní údaje o strukturálních rozdílech a kromě toho jsme také publikovali náhled na makroobezřetnostní politiku v EU. Diskutujeme tam o opatřeních, která byla prováděna v evropských státech v roce 2015. Chceme, aby tato publikace vycházela nadále každý rok. Kromě toho, naše práce v oblasti pojišťovnictví vedla k tomu, že jsme eh, publikovali zprávu SRB o systémových rizicích eh, v pojišťovnictví. V rámci ESRB nadále mm, se budeme problematice o pojišťovnictví věnovat, protože navzdory tomu, co se často uvádí, jsou zde systémové aspekty v oblasti pojišťovnictví, které je třeba trvale řešit. Na závěr chci říci, že v únoru byla vydána zpráva poradního vědeckého výboru, která značně přispěla k diskuzi o rizicích pro finanční stabilitu, které pramení z klimatických změn. A se se vzpomenete, že tato zpráva byla vlastně eh, eh, vyvolána otázkami, které jste nám položili ve výboru EKON, za což vám děkuji a mohu vás ujistit, že ESRB bude i nadále eh, se věnovat problematice rizik finanční stability, které pramení z klimatických změn. Tyto záležitosti nakonec vedly také k zavedení standardu IFRS 9 a i tento standard ESRB pečlivě posoudí. Za tímto účelem jsme vytvořili novou pracovní skupinu, které předsedá profesor Javier Suarez a tento týden se poprvé sejde. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám také za pozitivní feedback, eh, pokud jde o náš eh, společný dialog k různým tématům a děkuji za, ten za tu informaci o nové pracovní skupině k IFRS 9. Budu teď přísný, pokud jde o řečnickou dobu, takže na otázku máme, máte každý jeden a půl minuty. Jose Manuel Fernández vystoupí jako první řečník, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych tady chtěl pozdravit pana Maria Draghiho. A moje otázky se týkají Caixa Geral de Depositu, což je veřejná portugalská banka, také největší portugalská banka vůbec. A začnu tím, že se ptám, máte pocit, zda Evropská ECB dala určité příkazy či rady eh, portugalské vládce tak eh, v tom smyslu, aby skončila s maximálním limitem platů eh, zaměstnanců této Cache Geraldo de, de Boutitu, této portugalské banky. Já se ptám, proč máte vloze bylo nutno dát 4 miliardy eur peněz daňovních poplatníků do této bankovní instituce, když vlastně tady byl plán určité reforma, eh, reformy této banky, který předložila vláda a ptám se, zda tady dojde propouštění anebo k omezení eh, vlastně teritoriální územní působnosti této banky. Děkuji. Thank you. I, I apologize, but... Děkuji, já se omlouvám, ale to je otázka na SSM, ne na ESRB. My jsme o tom nikdy nediskutovali. Děkuji. Děkuji, Pervanč Beres. Děkuji. Hovořili jste o, a bylo to během jistého dřívějšího slyšení o myšlence, že proto, aby ESRB mohl dobře fungovat, že by bylo vhodné e, nastavit jisté parametry. Došlo k tomu ze strany evropských instancí. Mám tím na mysli například podmínky vstupu platnosti té, té lagu, což jsou ty mezinárodní normy. Nemáte pocit, že by bylo nutné, pokud to ještě není přizpůsobeno na evropské úrovni a komise toto právě přizpůsobí, že by bylo to nutné pro to, abychom mohli zajistit fungování trhu a stabilitu, zavést MRL právě na základě návrhu komise? So let me, let me first say... Tak dobře, já začnu tím, že chci říct, že plně podporuji režim rozpouštění bank a jeho základní prvky, to znamená koncept bail-in. SRM je důležitý doplněk eh, společného dohledu. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout obrovského pokroku na regulační straně, ale eh, některé výzvy před námi stále ještě zbývají. První je to, co jste zmínila, tedy jasný právní rámec eh, konceptu adsorpce kapacit bank, to znamená MREL, a jeho konsistentní implementace napříč EU. To je velice důležité samozřejmě. A za druhé, harmonizace MREL s Týlekem, tedy jeho globálním ekvivalentem. Obecně vzato bych řekl, že SRB a EBA jsou asi lépe vybaveni odpovědi na tuto otázku, ale SRB se soustředí na hodnocení dopadu implementace MRELu. Za prvé tedy interakce TELAC MREL co do fungování existujících makroprudenčních opatření, to znamená zejména toho anticyklického kapitálového nárazníku. A za druhé, možný vznik nových kanálů pro transmisi rizika nebo kanálů propojení ve finančních systémů kvůli crossholdingu um, ehm, bail-inovatelných závazků, abych tak řekl. Za další možné procyklické eh, dopady eh, opatření bail-in a za čtvrté, jak tyto nové povinnosti financování, zejména povinnost vydávat eh, závazky způsobilé podle MREL, ovlivní reálnou ekonomiku. Takže tolik takový celkový přehled jednotlivých těch zájmů SRB, kde budeme předkládat své názory. Děkuji. Děkuji, Kay Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Já se ptám jménem místo předsedy Ekonu Sandaluns. Takže já se vás neobvykle budu ptát na eh, věci s eurozónou, což bych obvykle nedělala. Zpráva ECB z května 2016 zdůrazňuje několik rizik v eurozóně. Na úrovni rizik střední důležitosti se uvádí e, špatný výhled profitability pro banky a instituce, tím, že se jim nedaří redukovat e, půjčky negenerující potřebné úroky. Kolega se chce zeptat na dvě věci. Řeší ESRB otázku, zda politika centrálních bank indukuje do finančního sektoru eh, další rizika, zejména v eurozóně. A za druhé, ta zpráva se zabývá riziky pocházejících z neřešených problémů a redukce MPL. NPL, tedy ne, eh, non-performing loans. Dělá ESRB něco na toto téma? Děkuji. Děkuji. Ta snižující se profitabilita eh, bank a pojistitelů je riziko, je to jedno z hlavních rizik pro finanční stabilitu EU, a to zejména v tomto prostředí s velice nízkými úrokovými sazbami. Takže zejména na začátku roku jsme pozorovali vysokou míru volatility v cenách eh, akcí bank. Něco z toho se pak reflektovalo na té nízké profitabilitě bank. Takže na jednu stranu banky čelí tlakům v oblasti profitability, snižují se jim čisté úrokové marže, o tom už jsme mluvili před chvílí. Na druhou stranu jsou zde offsetující faktory, jako například eh, nárůst objemu půjček, příjmy z poplatků a v některých zemích nižší úrovně non-performing loans. Obecněji řečeno, jak bude pokračovat obnova, lze očekávat vyšší kvalitu úvěrů a tím pádem lze očekávat eh, zlepšení v oblasti legacy non-performing loans, ale i v oblasti kvality obecně, takže eh, se sníží náklady, zvýší se účinnost. Pojistitelé jsou na tom o něco lépe než banky, ale i oni čelí slabším očekáva, slabší očekávané návratnosti. Takže my tyto všechny věci analyzujeme, konkrétně za to plánujeme tento čtvrtek diskutovat otázku non-performing loans na ESRB. A rovněž pracujeme s EBA a no, zkrátka vás budeme informovat třeba na příštím slyšení. Děkuji. Děkuji. Michael Teurer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane předsedo Dragi. Právě jste hovořil o problematice nízkých úrokových sazeb či křivce eh, úroků a ne z hlediska politiky, ale z hlediska makro eh, obezřetelnostních rizik. Já bych tady rád eh, Eh, přivedl vaši pozornost na téma, které se týká toho, že nejenom, že krátkodobé úroky jsou nízké, ale také dlouhodobé úrokové sazby jsou nízké, což může centrální banka ovlivnit pouze částečně a není to euro, eh, problém eura, nebo dlouhodobé úrokové sazby jsou nízké i v Dánsku a ve Švýcarsku, což jsou tedy země, které nejsou součástí eurozóny. Je správná má domínka, že nadbytek eh, vkladů střadatelů vede k tomu, že je tady určitá investiční nouze, že tedy prostě neexistuje dost eh, rentabilních investičních projektů a máte pocit, že z toho vyplývají rizika pro finanční odvětví a to nejenom pro banky, ale také pro penzijní pojištění a životní pojištění, která samozřejmě také trpí nízkými úroky, jak ze krátkodobého, tak ze dlouhodobého hlediska. A další otázka, jak hodnotíte vývoj v oblasti soukromého zadlužení s ohledem na finanční stabilitu? Uh, Děkuji vám. Na úvod mi dovolte říci, že například USA měly nulovou úrokovou sazbu asi sedm nebo devět nebo kolik let. A dopad na banky a pojišťovny a penzijní fondy tak nějak nebyl nějak komparabilní s tím, jaký by byl dopad dnes, eurozóně nebo v Evropské unii toho stejného. To je kvůli celé řadě faktorů. Jeden z nich je rozdílné, jsou rozdílné business modely, ale také je to fakt, že některá regulační opatření umožňují firmám, zejména pojišťovacím firmám, firmám eh, více se diverzifikovat eh, na různé eh, investice s, vyšší, s, s vyššími výnosy, anebo zkrátka adaptabilita business modelu těchto aktérů. Takže nízká úroková sazba také má svůj důvod, tedy aby podpořila obnovu a e, zajistila návrat k růstu. Tedy k růstu, který je robustní. A tyto faktory jednoznačně budou ku prospěchu bank, pojišťoven a penzijních fondů, respektive jejich rozvah. Takže nízké úrokové sazby je potřeba považovat za symptom, který, ke kterému dojde kvůli všeobecným podmínkám v ekonomice. A měli bychom je takto zvažovat, případně Eh, se jim můžeme trošku přizpůsobit, ale samozřejmě my si uvědomujeme, že nízké úrokové sazby představují živnou půdu pro rizika pro finanční stabilitu a jsou také zdrojem problému. Takže ECB a ESRB si uvědomují, že to tak je. A my samozřejmě monitorujeme veškerý vývoj eh, v této oblasti. Teď Dovolte mi vyjádřit se k jedné konkrétní věci a to eh, k tomu, eh, pokud by tento stav trval dlouho, kde bychom hledali největší rizika? Kde bychom viděli největší rizika? Jednoznačně ta jedna kategorie, která je nejvíce exponována vůči tomuto, je kategorie těch finančních prostředníků, kteří slibují garantované fixní výnosy. A to tak je třeba u některých eh, životních pojistek a u některých penzijních fondů. Druhý zdroj rizik je jednoznačně Růst ceny nemovitostí, které jsme viděli v některých částech eurozóny, ačkoliv eh, jsme ještě daleko od jakékoliv bubliny v tom smyslu, že my vidíme, že ceny rostou, ale nevidíme zde tu explozi úvěrů, kterou by doprovázela exploze k využívání toho pákového efektu. Ale samozřejmě nízké úrokové sazby opět eh, jsou živná půda pro chování které definujeme jako hledání výnosů, takže si to zaslouží více pozornosti. A nakonec eh, budeme muset zvážit celkovou profitabilitu bankovního sektoru a pojišťovnického sektoru, jak už jsem řekl. V současné chvíli zaznamenáváme další prvky, které jaksi offsetují eh, ty dopady negativních úrokových sazeb na eh, zisky bank a pojišťoven, ale je potřeba to pečlivě monitorovat. Děkuji. Děkuji. Dimitris Papadimulis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane Draghi, dovolte mi, abych se vás zeptal na něco, co se týká mé země, Řecka. S velkým zájmem jsem vzal na vědomí to, co jste před chvílí řekl. A totiž, že došlo v Řecku k velkým pokrokům v řecké ekonomice, ale Jedna otázka. Co byste chtěl učinit vy z vaší strany, abyste tuto tendenci ještě posílil a stabilizoval? Zítra zasedá správní rada Evropské centrální banky a bude provádět první hodnocení řeckého programu, které respektive toto první hodnocení bylo dokončeno úspěšně. To byl jeden z prvních předpokladů a správní rada ESM nyní tedy uvolnila tu slavnou tranši. A já bych rád tedy věděl, kdy správní rada Evropské centrální banky zruší tedy ten waiver, tak, aby skutečně mohla být v reálné ekonomice opět zavedena a e, zajištěna likvidita. Můžeme zítra očekávat takovéto rozhodnutí. A má druhá otázka se týká spolupráce Řecka v programu kvantitativního uvolňování, neboť i tento problém přispěje k tomu, že Řecko se bude moci rychleji vrátit k růstu. Kdy máte pocit, kdy si myslíte, že ECB toto rozhodne, za jakých podmínek a v jaké, v jaké míře? A poslední otázka. Pravděpodobně dojde k velkému opoždění při uskutečnění třetího pilíře bankovní unie, což je tedy evropský systém zajištění vkladů. A já se ptám, vyplývá z toho systémické nebezpečí pro evropský systém centrální bank, ano či ne? Byrokratická odpověď je taková, že Toto bychom neměli asi řešit na našem slyšení. My v rámci ESRB neřešíme neřešíme Řecko. Škoda, že tady nemohu odpovědět věcněji. Rada PSM rozhodla o dokončení předchozích kroků, o nadcházejících platbách eh, eh, s tím, že eh, zvažujeme znovu zavedení prominutí a už jsem říkal několikrát dříve, že jsou tady určité časové lhůty, časová omezení. A probíhá také nezávislé posouzení správní radou ECB v rámci, v rámci monitorování rizik. Takže uvidíme. Děkuji. Děkuji. Filip Lambert, prosím. Ano, děkuji ještě jednou chci se zeptat na riziko nízké inflace na finanční stabilitu. Řešili jsme tu roli nízkých eh, úroků, ale co nízká inflace? Co to bude znamenat z hlediska finanční stability? A pokud jde o nízké úrokové sazby, tak eh, vy jste již předtím říkal, eh, že investice začínají růst, ale dochází k akvizicím a fúzím, které využívají nízkých úrokových sazeb. A zkušenosti naznačují, že se tím nevytváří při řadě fúzí skutečná hodnota, že řada z těch fúzí a akvizic vlastně selhává, jsou spíše zátěží, nejsou užitečné. Co by to znamenalo, nebo co to znamená z hlediska systémových rizik? A poslední věc, zajímá mě váš názor na to, zda bychom měli podporovat finanční stabilitu tím, že požádáme evropské banky, aby vytvořili portfolio veřejných dluhových titulů, spíše než abychom se soustředili například jenom u španělských bank na španělské dluhy, ale abychom se zvážili možnost toho, že by se vytvořilo takové veřejné portfolio evropské portfolio evropských bank. Co si o to myslíte? Tak, k té první otázce. Zda nízká inflace má dopad na rizika. Ano, má. A je tady mm, možnost, že firmy v či domácnosti, které rozhodly nějakým způsobem před lety, tak teď, když vidí, eh, a tehdy to bylo v kontextu dvouprocentní inflace, tak teď je ta inflace mnohem nižší. A to znamená, že dochází eh, k tlaku na, eh, na úrokové sazby a pro ně to vlastně je vyšší zátěž. My tedy očekáváme, že inflace se pomalu začne sbírat a dosahovat úrovně 2%, ale třeba mít eh, na paměti, že jsou zde určitá rizika, která s příliš nízkou inflací souvisejí a týká se to všech kategorií dlužníků, zejména dlužit, držitelů dluhů, které byly vyjednány dříve v minulosti za jiných podmínek. A Příliš nízká inflace souvisí také s obecně omezenými tržními podmínkami. Toto riziko, ten dopad tady je velký. Pokud je o MNA, tak když se vrátíme zpět v čase do roku 2005 až 7, tak objemy MNA tehdy měly, byly mnohem větší než dnes a úrokové sazby byly vyšší. Takže je jasné, že nízké úrokové sazby podporují mm, úvěrování, zadlužování, mohou tedy podporovat větší využívání pákového efektu ale my zatím nejsme svědky žádného mimořádného vývoje v této situaci, například ve srovnání s tím, jak to vypadalo v období před krizí, takže nejsme svědky toho, že by docházelo k, k systémovému eh, využívání, nadměrnému využívání eh, pákového efektu a zejména potom bankovním odvětví. A třetí vaše otázka se týkala nových aktiv která by byla zcela bez rizika. Ano, budeme o tom diskutovat tento týden na zasedání Generální rady ESRP. Budeme k tomu mít materiál eh, od poradního vědeckého výboru. A není to úplně mm, přesně ta koncepce, o které jste hovořil vy, kterou my budeme projednávat, ale ten cíl je velmi podobný. A už je ten materiál zveřejněn? Uvidíme, jak se rozhodne generální rada ohledně zveřejnění toho materiálu, říká pan Draghi. Očekáváme, že tam bude při tom zasedání velice zajímavá diskuze. Děkuji. Beatrix Foster. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám tři velice stručné otázky. Nejdříve k rizikům pro pojišťovací produkty k, z důvodu nízkých úrokových sazeb. Všichni víme, že nízké úrokové sazby, které vy, které provozujete, v první míře poškozují stradatele, ale e, má to přímý dopad i na další produkty, například životní pojistky, to si každý uvědomuje ale dále také podnikové penzijní připojištění, které trpí vaší politikou nízkých úrokových sazeb a v neposlední řadě také soukromé nemocenské pojištění, protože ty mají také část, která se týká vkladu a to je tedy redukována nízkými úroky, což tedy znamená, že pro nemocné potom buď se sníží úroveň zdravotní péče, anebo se navýší jejich pravidelné měsíční příspěvky. Jste si vědomi toho, že pomocí vaší politiky přenášíte rizika ze finančního sektoru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 sektoru soukromého, jde tedy do sektoru životních pojištění, nemocenského pojištění a penzijního připojištění. Vy tedy ta rizika odsouváte od bank a vlastníkům na nemocné a staré lidi. A další otázka, to je spíše do zápisu 10.3.2016, to je ve Frankfurtu, alespoň tak to je na oficiální webové stránce ECB. Jste tedy řekl na otázku, která se týkala vašich eh, změněných opatření eh, z shiftingu a interest rates k nekompenčním opatřením Tehdy jste odpověděl v anglicky. A hovořilo se tam také o helikopterových penězích. about helicopter money. It is a very interesting... A ten koncept je velice zajímavý. Řekl jste tedy interesting kontext v souvislosti s helikopter money, anebo je to nesprávná informace, která je uváděna na stránce ECB a k nízkým rizikám, které se týkají, respektive vysokým rizikům pracuje se řečnice z důvodu nízké inflace. To jsou ta rizika pro eh, eh, dlužitele. Máte tady pocit, že se zaměřujete více na ty, kteří dluží, na dlužníky, tedy na Italii, více než na věřitele, což jsou tedy Němci? Děkuji. Takže první otázka, riziko pro pojišťovnictví a my tady samozřejmě monitorujeme rizika v oblasti pojišťovnictví a to velice pečlivě zejména rizika, která vyplývají z nízkých úrokových sazeb. Tato rizika totiž ehm, vytvářejí veliký tlak na určité biznesové modely, zejména na životní pojištění, kdy životní pojistky často mají eh, fixní výnosy. Takže zopakuju, co jsem už řekl, že eh, v USA už je to 7 či 9 let, kdy měli nulové úrokové sazby a podobné stížnosti se tam neobjevovaly. Ty mm, slyšíme jenom tady v eurozóně nebo v některých částech eurozóny, ale nějak eh, si nikdo nestěžoval, že by se zdravotnictví v Americe nemělo potýkat s nízkými či nulovými úrokovými sazbami a přitom je tam poskytováno zejména soukromými firmami, takže opravdu přesně nechápu, proč by mělo zdravotnictví v eurozóně utrpět nulovými nebo nízkými úrokovými sazbami. Teď ještě zpátky k těm pojišťovnám. Solvency 2 se snaží posílit odolnost pojišťovnictví eh, tím, že eh, umožňuje výpočet pozic eh, podle tržního účetnictví. Solvence 2 také značně zvýší transparentnost, takže při přechodu na Solvence 2 firmy mohou požádat o uplatnění přechodových opatření během příštích 16 let. A to by mělo pomoci vyhnout se narušení mm, tím zaváděním nového režimu. My jsme si provedli také analýzu potenciálních systémových rizik, která plynou z pojišťovacích činností a analýzu jsme publikovali na konci roku 2015. A na závěr ještě k těm helikopterovým penězům, protože o tom se vlastně nikdy nemluvilo. To je jediné, co k tomu mohu říci. Bernard Mono. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předseda. Pane předsedo Draghi, Již pět let jste prezidentem ECB téměř a mnozí z nás se nyní ptají na, efektivnosti a, na efektivnost a konkrétní roli tohoto institutu. V roce 2014 byl vytvořen dohledový mechanismus SSM, čímž se vlastně jaksi zničila část pravomocí centrální banky. A zatím jsme se nic nedozvěděli, co se týče rizik, která se například týkají německé banky a dalších institutů. Zdá se, že jste nejistotu v německé bance Deutsche Bank vůbec nepoznali předem. A takovýto případy se opakují, vy tedy ignorujete systémová e, tržní rizika, například kompenzace veřejného volného zadání dání a dále otázka centrálních protistran, to je také další možný zdroj systémové rizika a mohla by z toho být časová časovaná bomba. Pracujete na tom a pak, že ano, jakým způsobem? Můžete mi potvrdit informaci o tom, že došlo k přenesení pravomocí eh, z úrovně Národních centrálních bank na Evropskou centrální banku? Thank you. Uh... Děkuji. Jenom stručně k roli ESRB při přeskumu evropského makroobezřetnostního rámce, který řídí Evropská komise. Cílem je zjednodušit postupy a používání nástrojů tak, abychom omezili potenciální eh, eh, kupující a ti posílili eh, odolnost evropského finančního systému obsah stanoviska ESRB, protože tady musíme mít na paměti, že ESRB není rozhodujícím orgánem, ale je to instituce, která vydává stanoviska a doporučení či varování. Takže ve svém stanovisku eh, jsme přesto přeze všechno zvažovali transformaci ekonomické eh, situace během posledních několika let a zavedení kapitálové unie na podporu růstu a zaměstnanosti, rozšíření nebankovní části finančního sektoru a nebo výzvy, které spočívají v nízkých úrokových sazbách, to vše volalo eh, po eh, změnách nejenom v bankovním sektoru. Takže SRB dala zákonodárcům v EU své názory na případné možnosti eh, revize CRR a CRD od roku 2014. Zamýšleli jsme se mm, nad prací, která proběhla i mimo bankovnictví. A tady si musíme na další podrobnosti počkat, až s nimi vystoupí eh, komise. Až bude hotov eh, přeskum, až proběhne konzultační proces a zatím tedy žádné formální datum zveřejněno nebylo. Děkuji. Omluvte mi, ale co se týče té otázky o ELE, ELA a kompetenci ELA? E Není na e SRB, aby reagovala. A teď poslední dvě otázky Omlouvám se, nemáme totiž navíc času. Nejprve pan Zalba. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Dragi. Já teď vystupuji jménem kolegy Evy Paulové, takže přečtu její otázku, kterou vám chtěla položit. Děkuji za první práci jako mm, předseda ESRB. Vy jste musel fungovat ve velice rychle se měnícím eh, institucionálním regulačním prostředí. Stojíte před novými výzvami, eh, pokud jde o dokončení bankovní unie. Dochází ke snižování eh, rizik eh, navzdory práci, která byla odvedena. Nejsou tady žádná, žádná jasná doporučení. Chybí nám také řádné mechanismy. Myslíte si, že z této situace Evropská unie se může posunout s tím svým plánem pojištění vkladu a jaké prvky by měla mít makroobezřetnostní regulace a jakým způsobem se můžeme vyhnout asymetrické distribuci nákladů v bankovnictví v různých členských státech. A Velkou výzvu představuje obezřetnostní rámec pro nebankovní sektor. Chápu, že mm, v tuto chvíli probíhá práce v ESRB, pokud jde o obezřetnostní nástroje v nebankovním sektoru. Co si myslíte, že jsou nejdůležitější prvky takového nového obezřetnostního rámce, pokud jde o to, jak eliminovat rizika v nebankovním sektoru? Děkuji, není Jonas Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, tak v parlamentu i v radě se diskutuje o regulaci pro vytvoření sekuritizace STS. V současné době, v současné legislativě je určité retenční procento 5% pro sekuratizaci, pokud jde o bankovní rozvahy. A eh, pan Paul Tang navrhuje navýšit eh, retenci až na 20 Na druhé straně víme, že opatření na kapitálové požadavky jsou vlastně mikroobezřetnostní opatření a tak se chci zeptat, vzhledem k tomu, že tato sekuritizace je nakupována nebankovními subjekty a vzhledem k tomu, že jedním z cílů je stabilizovat a regulovat eh, Eh, bankovnictví. Myslíte si, že by bylo vhodné upravit eh, tu retenční míru podle pozice, v jaké se v rámci cyklu nacházíme, zda jsme v růstovém či eh, krizové části cyklu? Myslíte, že bychom mohli pozměnit to retenční procento, abychom zlepšili dohled nad stínovým bankovnictvím. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že toto by mohla být cesta, jak zlepšit systémová rizika stínového bankovnictví? Thank you. Uh, well, first question. Děkuji. K první otázce, to se týká Edisu. Um, my o tom nemůžeme diskutovat s předstihem, ale je jasné, že ECB Edis považuje za třetí pilíř pro dokončení bankovní unie. To je velice důležité, tedy dokončit bankovní unii, navýšit důvěru a důvěryhodnost eurozóny. A je také poměrně jasné, že ta vyjednávání se teď zasekla a je potřeba najít kompromis mezi rizikovostí a sdílením rizik a mezi jaksi harmonogramem, v rámci kterého se ty akce na obou stranách té samé mince, když už o tom tak hovořím, budou provádět v příštích týdnech a měsících. Státní expozitura vůči riziku. ESRB vydal zprávu o, o státní expozituře z března loňského roku, je to ta zpráva. Takže víme, že státní dluh se tradičně považuje za jaksi preferenční záležitost ze strany finančních institucí s porovnání s firemními dluhy a tak dále. A také jsme zaznamenali, že státní dluh není bezrizikový. Jsme se poučili e, z krize státního dluhu. Takže si uvědomujeme, že existuje jakési propojení mezi státy a bankami a to propojení je právě jedním z problémů, které máme v bankovním sektoru, který mimo jiné měl negativní dopad na transferové kanály monetární politiky. ESRB podporuje iniciativy, které mají pomáhat odlehčovat toto systémové riziko a je potřeba samozřejmě také zajistit, aby došlo k řádnému přechodnému zavádění nových pravidel a koherentnosti s Bazilejí. Takže jinými slovy, my to vnímáme jako něco, co bychom si přáli, ale jakákoliv změna zacházení s státními dluhopisy musí být výsledkem globálních vyjednáváních a nejenom nesmí to být jenom něco, na, o čem my rozhodneme na úrovni EU nebo dokonce na úrovni eurozóny. V té zprávě, když už jsme tak u toho ESRB, představuje 70 stránkou detailní analýzu dalších možných politických kroků. Zpráva uvádí ty možné kroky, například reformy plíře 1, kapitálové nároky na banky, politické pobídky pro diverzifikaci úvěrů, e, lepší e, posílená pravidla pro zveřejňování informací a tak dále, tak dále, tak podobně. Takže ta zpráva je velice extenzivní, hodnotí klady a zápory všech možností a nepřijímá definitivní Ehm, stanovisko k tomu, co je nejlepší důvod, je ten, že celý ten způsob myšlení na toto téma se řeší v různých, ehm, z různých stran. Bazilejská komise k tomu co dělá IFSC, k tomu něco dělá ECB, taky a ESRB. Takže dříve či později toto kolektivní myšlení, toto kolektivní přemýšlení dospěje k nějakému stanovisku, které pak bude sdílitelné pro všechny ty účastníky. Další otázka se týkala nebankovního sektoru a jaké jsou makroprudenční nástroje pro tento sektor. My bychom se mohli pokusit uvádět některé ty nástroje, ale ten seznam nikdy nebude vyčerpávající, takže v první řadě musíme mít nástroje, které budou řešit mismatch v oblasti likvidity u investičních fondů. Rovněž potřebujeme nástroje, které budou řešit procyklicitu, marží a takzvané herkaty při financování eh, tzv. securities a derivátů. Jak víte, ESRB má e, odpovědnost za dohled nad makroprudenčním dohledem v EU jako celku. To znamená, že ESRB tady bude hrát vedoucí roli při dalším vývoji makroprudenční politické strategie a nástrojů, které budou řešit rizika mimo bankovní sektor. A tím ESRB bude spolupracovat v FSB, Financial Stability Board, Rada pro finanční stabilitu, která před časem začala pracovat na nebankovním sektoru. STS, Simple Transparent Securitization. My jsme pro návrh komise, podporujeme jej. Myslíme si, že to přinese výrazné zlepšení trhu sekuritizace, který zatím je takový omezený, mimo jiné tím, jak snadné fina- podmínky financování jsou. To znamená, existují alternativní kanály financování eh, v současné chvíli mimo sekuritizaci a také regulační rámec není příliš eh, podbízivý vůči sekuritizaci a proto je ten návrh komise tak vítaný. Takže souhlasíme s návrhem komise ohledně těch retenčních poplatků a kapitálových poplatků. Nesmíme zapomínat, že hlavní účel identifikace jednoduché transparentní sekuritizace je míti takové kapitálové nároky, které nebudou stejné jako pro tu nejednoduchou a netransparentní sekuritizaci. Nesmíme zapomínat, že toto je produkt regulace, kterou jsme my sami zavedli v důsledku finanční krize, kdy všechna sekuritizace, jak v USA, tak v Evropě, měla stejné zacházení, ale ve finále míra selhání evropské sekuritizace byla zhruba, já nevím, 10%, možná ještě méně, než v USA. Naše sekuritizace byly v podstatě snadno ocenitelné, čitelné a transparentní. A přijali jsme eh, stejnou regulaci, takže návrh komise toto opravuje. Další otázka je, zda tato retence se má měnit podle kupujícího. A tady bych řekl, že to je k zamyšlení, ale je to spíš otázka ochrany spotřebitele než otázka optimálního nastavení finančních produktů, ale měli bychom se nad tím zamyslet. Děkuji vám, pane Drágy. Tím můžeme uzavřít tento velice důležitý bod našeho monetárního dialogu. Děkuji vám, že jste přišel. Je nutno připomenout o tom státním dluhu, že ECOFIN se rozhodl, že žádný frontloading nebudeme mít, takže počkáme na Bazilej, což je v souladu s tím, co jsme odhlasovali my. Ale k tomu se můžeme vrátit. Až dostaneme nové studie, možnosti, které ESRB přeskoumává. Takže děkujeme. Dvě minuty přestávka, prosím, pak pokračujeme hlasováním. Tak kolegové, musíme začít hlasovat. oznámili, že předloží eh, menšinové stanovisko k této zprávě. To stanovisko už bylo předáno sekretariátu, takže teď eh, si uděláme kontrolní hlasování, zahajuji hlasování, kontrolní hlasování. Oh, I, I use mine. Where? Page? AI. So the vote is closed. Takže konec testovacího hlasování. So, okay, we can... Takže fajn, můžeme začít hlasovat. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 56, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se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 zdržel se, přijato. Návrh 149, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 153, kdo je s ústní změnou, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 158 s ústní změnou zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel Proti? zdržel se, kontrola. Aha, zahajuji hlasování. 158. Je tam ústní změna, samozřejmě. Konec hlasování. Přijato. Návrh 154, kdo je pro? Proti Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 157, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 168, kdo je pro,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 proti, zdržel se přijato. Návrh 228, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis AB, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis AC, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 240, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 241, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 243, s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď navrhuji, abychom hlasovali en blok od odstavce 1 až 10 pro kult. Pokud souhlasíte, souhlasíte? Nesouhlasíte? Nesouhlasíte. Kult 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kult 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kult 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kult 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijato, kult 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, kult 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, kult 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, kult 8, kult 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, kult 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, bod odůvodnění 1, pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, východisko 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Východisko 3 s ústní změnou zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Východisko 3a s ústní změnou, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato čtyřka, pět, čtyřka až sedm unblock, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijaty 7a s ústní změnou, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato východisko 8 až 15 unblock, Ano, právní východisko 8 až 15 blok pro, proti, zdržel se, přijato. 15a s ústní změnou, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 15b s ústní změnou, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, východisko 16, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato pět, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato šest, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato sedm, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato osm, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato právní východní původní text číslo 17 a 18, unblock, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato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 proti, zdržel se přijato, 34 s ústní změnou zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis AF, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, AG, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 21, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 25, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 29, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 31, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 32, kdo je pro, proti, zdržel EPP, co? Pro? Aha, tak přijato. Kompromis AH, kde pro, proti, zdržel se. Přijato hlasování o pozměněném textu, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 46 pro, 8 proti, 2 se zdrželi. Zpráva přijata, blahopřejeme panu Karasovi, panu zpravodaji. Děkuji vám. Ano, já už jsem řekl, že ta eh, menšinová, menšinové stanovisko už bylo přijato, takže to je v pořádku, to už jsem ohlásil. Další schůze 27.6. od 3 do 7 hodin odpoledne. Děkuji vám za pozornost, končím schůzi.